I think we can start. Já myslím, že můžeme začít. Guten Morgen, liebe Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové. Zahajuje dnešní zasedání. Eh, současný pořad jednání eh, můžeme schválit, pokud není nikdo proti. Vidím, že nikdo není proti. Eh, co se týče sdělení předsedy, tak eh, nemám žádné sdělení a už je na řadě třetí bod, pracovní skupina pro cestovní ruch a máme zde výměnu názoru s ředitelem generálního ředitelství Entr, Pedrem Ortunem a já bych eh, chtěl se nyní zmínit o pracovní skupině Task Force pro cestovní ruch po zavedení této pracovní skupiny chtěl bych zde také E, přivítat pana Ištvana Ujheje, který bude společně se mnou e, předseda této pracovní skupině. A na e, naše jednání jsme pozvali ředitele pro politiku cestovního ruchu, generálního ředitelství ENTR, pana Pedro Ortuna, a on pohovoří o tom, jak vypadá v současnosti Eh, cestovní ruch, eh, tato politika. A pane Ortune, já bych vás chtěl co nejsrdečněji přivítat. Jsem rád, že jste tady a těší mě, že eh, dnes navážeme na iniciativy Evropské komise. My jsme se dozvěděli, že paní komisařka Binkovská v Madridu oznámí nové aktivity a které budou předmětem sdělení na podzim. Eh, chtěl bych připomenout, že poslední sdělení eh, navrhuje nový politický rámen pro eh, evropský cestovní ruch. Jedná se o balíček, kde je 10 aktivit a toto bylo zveřejněno v roce 2010. A ten název je velmi ambiciozní, jmenuje se Evropa nejdůležitější cíl turistů na světě a také to samozřejmě bylo předmětem usnesení parlamentu, byla to zpráva Fidanza. A v tomto usnesení eh, se také hovořilo o zřízení nové pracovní skupiny Task Force eh, ze strany parlamentu a chtěl bych zde eh, nyní dát tedy slovo panu Ortunovi, prosím. Mr. Chairman, good morning to all. You have Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno všem. Vy jste předeslal velice jasně, o čem vás dnes budu informovat. Budou to dva hlavní tematické bloky, tedy toho, co jsme vykonali od toho sdělení v roce 2010. Nová komisařka Elžběta Běnkovská oznámila v úterý ráno v Madridu, tedy před dvěma dny, že jak víte, pokud jste poslouchali přes webstream slyšení z 2. října, tak tak tehdy, už tehdy odpověděla, že po sérii konzultací s soukromou i veřejnou sférou, které probíhaly po celý rok 2014 a skončily v prosinci, tak že oznámí sérii klíčových akcí, které mají zlepšit udržitelnou konkurenceschopnost evropského cestovního ruchu a udržitelný růst turistických aktivit v Evropské unii. Takže eh, taková je nyní situace. Podle mě eh, je to ve velice vhodnou chvíli. A já jsem velice rád, že eh, jsem tu dnes s vámi a mohu s vámi hovořit o aktivitách Komise v oblasti turistického ruchu od roku 2010. v Lisabonské smlouvě respektive nyní máme mnoho nových europoslanců, eh, takže já bych připomněl, eh, že eh, od listopadu 2009 máme podle Lisabonské smlouvy specifické kompetence třetí úrovně, podle nichž Evropská unie má poskytovat podporu, koordinaci a doplňující opatření k mechanismům, které existují v členských státech je to článek 6D 195, eh, který ale zároveň zakazuje eh, Evropské unii eh, harmonizovat legislativu, která přímo souvisí s cestovním ruchem v členských státech. Dává nám nicméně příležitost eh, předkládat opatření na nadnárodní úrovni eh, s dostatečnou evropskou přidanou hodnotou, eh, které směřují tím směrem, kterým jsem říkal, tedy usnadňovat a podporovat udržitelnou konkurenceschopnost aktivit cestovního ruchu v celé Evropské unii. Tímto se tedy zabýváme. Váš současný první místopředseda Eh, na, na, náš bývalý místopředseda Tajány, když v únoru 2010 nastoupil do úřadu, eh, tak nás po, o, požádal o toto sdělení. My jsme ho schválili v rekordním čase v červnu a to obsahuje 21 klíčových akcí a eh, několik velice důležitých horizontálních, a sice mainstreaming cestovního ruchu do všech politik Evropské unie, které by mohly mít dopad na udržitelnou konkurenceschopnost turismu. A právě tak eh, na všechny finanční instrumenty Evropské unie. Eh, o to jsme se tedy snažili v posledních letech, implementovali jsme téměř všechny ty eh, akce z těch 21, ne všechny, plus ty horizontální akce a e, já doufám, že se nám podařilo dosáhnout e, diverzifikace e, turistických produktů Evropské unie. Mimochodem, Evropský parlament no, nás žádá téměř každý rok o pilotní nebo přípravné akce, jak velice dobře víte, pane Kramere, týká se to, týká se to informačních technologií a to spojujeme s kulturními produkty, turistickými produkty, e, které by měly být přístupné. E, řídíme také přípravné akce Kalypso e, od roku 2007 a máme poměrně úspěchy. Jen pro vaši informaci, výzva k návrhům se tý, kterou jsme zveřejnili v roce 2011, eh, se dočkala asi pěti návrhů a v roce 2014 jsme už obdrželi přes 400 návrhů na tedy společných návrhů eh, v veřejné a soukromé sféry od mnoha členských států, což je podle mého názoru dobré znamení. Mělo by to dát eh, silný impuls evropské politice cestovního ruchu. Tradičně eh, den před tradičním eh, turistickým veletrhem v Madridu Světová turistická organizace eh, vydává nejnovější data o předchozím roce, tedy v tomto případě o roce 2014. A Evropská 28 si znovu polepšila a zvýšil se počet mezinárodních turistů. Nyní je to 475 milionů mezinárodních turistů, eh, jak uvnitř Evropské unie, tak z třetích zemí. A udržujeme si stále 40 všech mezinárodních turistů eh, na celém světě od roku 2010, což je dobré znamení. Eh, přestože eh, sílí tlak na nové destinace, udržujeme si těch 40 Jsme druhý nejrychleji rostoucí region na světě, máme plus 5,3 a více než Evropská unie roste pouze americký kontinent, celý zejména Severní Amerika, což je taky dobré znamení, vzhledem k tomu, jaká opatření před dvěma třemi lety zavedl eh, prezident Obama v oblasti usnadnění vydávání víz a také na podporu partnerství veřejného a soukromého sektoru v amerických destinacích. Z roku 2014 na 2015 vzrostla Amerika o 7%. Nicméně Evropa drží krok v počtu příjezdů mezinárodních turistů, což ovšem není nejlepší eh, indikátor. Bylo by také dobré, kdyby to platilo i o výdajích turistů v evropských destinacích a eh, o o číslech v této oblasti nemám, čísla v této oblasti nemáme za rok 2014, ale tam ten růst bude mnohem menší, 1 až 2 Ale takový je život, konkurence je tvrdá a má, mají na to patrně také vliv ceny. Kromě toho e, také za poslední čtyři roky jsme udělali dvě důležité věci, e, které se týkají dvě, dvou důležitých evropských legislativních textů. Jak si vzpomenete, e, přijali jsme v červenci 2013 revizi od směrnici o cestování, kterou parlament schválil v prvním člení, možná až příliš rychle, jestli mohu říci, a rada loni v prosinci dokončila tu obecnou část a první technický technický trialog výboru IMCO začne příští týden. Takže teď se ocitáme v důležitém okamžiku, ještě jsou tu určité problémy, které je potřeba odstranit a doladit a já doufám, že pracovní skupina tohoto výboru bude sledovat práci výboru IMCO při tomto trialogu a bylo by dobré, kdybyste zkoumali eh, také obsah těch technických trialogů, které začínají příští týden. A druhá velká oblast, eh, to, byla, to byl náš největší úspěch ze stranu komise, to bylo společné přijetí po dvou letech eh, revize šengenského vízového kodexu. Konečně jsme společně, pan Tajany a paní Malmström tehdy, tehdy v Dubnu dokončili, dokončila rada diskuze, která prošla celý text a parlament ještě nezačal. První eh, schůze výboru Libe se bude konat příští týden na toto téma, nebo možná ten další týden někdy v polovině února. Ale tady nemám dobré zprávy, mám dokonce přímo špatné zprávy. Rada z toho vyňala všechno zjednodušení, harmonizaci a e, podobná zjednodušující opatření, zhruba 80 až 90 z toho, co bylo obsaženo v návrhu komise. Někteří z vás to vědí, protože už jsme vás několikrát informovali od září, kdy jsme zjistili, že diskuze v radě jdou špatným směrem, že tady parlament bude mít obrovský úkol eh, a bude na něm, aby se vrátil k zjednodušujícím opatřením, která budou mnohem příznivější eh, k cestovnímu ruchu eh, v rámci prvního čtení, zejména ve výboru Libe. Je to velice důležité téma a je důležité udržet to procento 40% eh, příchozích turistů ze zemí, se kterými má Evropa bezvízový styk. Kromě toho se nám také povedlo eh, začlenit strukturální fondy ve víceletém finančním rámci do roku 2020 a tam budou přes dvě třetiny regionálních operačních programů z více než 200 evropských regionů, které podali návrhy z oblasti cestovního ruchu do svých regionálních operačních programů, což je e, dobrá zpráva. Jde tady o fond soudržnosti, sociální fond, e, fond pro rozvoj venkova, e, regionální fond, takže tady je velký zájem o cestovní ruch v členských státech a ještě větší v evropských regionech, které jsou v této oblasti eh, klíčovým aktérem. My jsme v roce 2004 podnikali přípravy my vždycky využíváme eh, toho volebního roku na to, abychom se připravovali na příchod příští komise a to jsme udělali. Eh, provedli jsme tři důležité konzultace o regulačním rámci a o vizi pro budoucnost evropského turismu. Výsledky byly publikovány v září a na tomto základě jsme zahájili formálnější e, konzultace e, na, na for, Evropském fóru pro e, evropský cestovní ruch. Možná si pamatujete, pane předsedo, spolu s předsedkyní Silviou Kostou z výboru pro kulturu proběhly velice zajímavé diskuze okolo čtyř témat. Bylo to 1. prosince tady v Bruselu a na základě výsledků těchto diskuzí na těch dvou velkých schůzí zainteresovaných stran jsme připravili eh, pro novou komisařku eh, projev, který, před, který přednesla minulý týden v Madridu, nebo te, tento týden v Madridu eh, v plném znění. Já teď uvedu osm klíčových iniciativ, ke kterým se komisařka zavázala, které se zavázala představit na Evropském turistickém fóru, které se bude konat za lucemburského předsednictví 17. a 18. září. Tyto klíčové iniciativy se zakládají na širokém koncenzu všech eh, eh, aktérů z veřejné i soukromé sféry. Eh, máme nyní dobrou situaci, nejde pouze o třetí největší ekonomický sektor v EU, pokud jde o HDP a zaměstnanost, ale zároveň je to jeden ze sektorů, který nejsilněji odolal krizi. Je to velice e, odolný sektor, což ale neznamená, že před sebou nemá velké výzvy. Naopak má těch výzev poměrně hodně a já e, bych je chtěl vyjmenovat. Za prvé, demografický vývoj, jak kvantitativní, tak kvalitativní. Máme více eh, turistů s vysokými požadavky, více starších turistů. Jsou to turi, jsou, turisté jsou velice různí, chtějí produkty e, šité sobě na míru. E, druhý problém je digitální revoluce, která e, narušuje mnoho současných tradičních obchodních modelů v průmyslu cestovního ruchu a to je veliká výzva. Třetí, to je znovu fakt, že regulační rámec pro cestovní ruch je velice složitý. Ani ne tak na evropské úrovni, my máme jenom asi 10, maximálně 12 směrnic nebo nařízení, které se týkají cestovního ruchu, ale na e, národní, regionální, místní i provinční úrovni existují e, odchylná, protiřečící si a e, vzájemně nesouvisející pravidla, což není uspokojivá situace, musíme to zjednodušit. Nemyslím tedy přímo nás, ale spíše regionální a místní úřady a členské státy. E, pak je tu e, další velký fakt a to, že je potřeba zlepšovat kvalifikaci pracovníků v cestovém ruchu. Tam je velký nedostatek jazykových schopností, digitálních schopností a zkrátka e, způsobu myšlení, zejména e, u nových turistů z třetích zemí e, s jinými kulturami, jako jsou Číňané, Rusové a Indové. A tito turisté potřebují jiné typy služeb a je potřeba adaptovat schopnosti pracovníků na tyto požadavky, aby mohli poskytovat mnohem lepší služby těmto typům turistů. Kromě toho potřebujeme odpovědnější a udržitelnější politiku a management cestovního ruchu. Eh, a to jak podle jednotlivých destinací, tak podle podniků i podle nás samotných. My eh, se musíme eh, také snažit, aby naše podniky, naše destinace, se už chovali udržitelným a odpovědným způsobem. Mnoho z nich to již dělá, ale je tady ještě stále hodně práce dále. Cestovní ruch eh, musí snižovat sezónnost a eh, dále je zapotřebí eh, silnější propagace evropských destinací u nových nadnárodních eh, panevropských produktů ve třetích zemích. Tady je potřeba eh, velmi zesílit přístup. Na základě tohoto jsme připravili ten projev a eh, já jenom krátce přečtu těch osm klíčových iniciativ, o kterých komisařka Běnkovská hovořila a ke kterým se zavázala z čehož máme všichni velikou radost. Jak sami uvidíte, tak komisařka Běnkovská řekla toto a to zhruba v polovině září na zasedání v Lucemburku, představila následujících osm klíčových iniciativ. Za prvé snaha zjednodušovat. Samozřejmě za zachováním principu subsidiarity. Čili jde o zjednodušení regulatorního rámce. To bude velmi složité, protože eh, zatím existují rozstříšené kompetence na místní, regionální a národní úrovni, ale myslím, že aspoň můžeme vyprovokovat za mm, tedy vážně míněnou diskuzi s členskými státy na toto téma. Za druhé, paralelně s digitálním jednotným trhem a iniciativami v tomto ohledu musíme hledat lepší, efektivnější, hospodárnější rámec a platformu, eh, kde budeme debatovat o dopadu digitálních nástrojů na turismus, a to i v společenské oblasti. Nebude to jednoduché, takováhle diskuze, protože je to složité téma, vzhledem k tomu, že poskytovatelé digitálních technologií mají globální modely podnikání a informace na globální úrovni, ale eh, tedy ty struktury v Evropě ještě na té úrovni nejsou, takže to je druhá velká výzva. Třetí, snaha zlepšit kvalifikace a dovednosti. Za čtvrté, zodpovědný a trvale udržitelný cestovní ruch prostřednictvím přijetí Evropské charty zodpovědného cestovního ruchu. My na tom pracujeme už dva roky, konzultovali jsme se všemi zainteresovanými skupinami od podniků, odborů, nevlá, nevládních organizací, zástupců společnosti, evropských institucí a tak dále. Čili my na tom pracujeme a doufáme, že to bude přijato ještě před létem. Za páté, nadále propagovat veškeré iniciativy, které budou potírat dopad sezónních výkyvů. Budeme se snažit podněcovat cestovní ruch i mimo sezónu a také mimo Evropu. Například eh, máme takový pilotní projekt s Čínou, který se eh, tady rozjede v roce 2015 v Pekingu. Spolupracujeme i se Spojenými státy a s jinými jinými destinacemi. Za šesté je tu velká potřeba, a to je důležité pro výbor pro dopravu, propagovat daleko lepší interoperabilitu, napojení různých dopravních sítí a e, jejich tedy vzájemné propojení. Tady je před námi ještě spousta práce, zvláště v těch periferních oblastech. Za sedmé, společná propagace Evropy. My se snažíme prosadit myšlenku partnerství veřejného a soukromého sektoru, tak jak na tom pracuje Německo, Austrálie a další velké regionální destinace. No proč bychom nemohli něco podobného udělat pro Evropu? Čili snaž, budeme se snažit propagovat Evropu obecně eh, v rámci eh, cestovního ruku, a to zvláště tedy v těch třetích zemích. A konečně za osmé, budeme propagovat a nadále se snažit zlepšovat eh, to, jakým způsobem je eh, manažován cestovní ruch. A to na všech úrovních. My jsme loni, tedy komise, uspořádali takové společné zasedání všech dotčených direktorátů. Vím, že tady v parlamentu jste zase vytvořili zvláštní skupinu, která se tím zabývá vypracovali jste stanovisko z vlastní iniciativy. To všechno je eh, dobré znamení. A my také propagujeme ve členských státech myšlenku, že by měli lépe spolupracovat na úrovni regionu mezi sebou, eh, poučit se vzájemně ze svých zkušeností. A konečně v rámci daného odvětví to není dostatečně koordinováno, je třeba vybudovat daleko eh, důkladnější platformu pro evropský cestovní ruch, která, bude, která umožní řešit problémy, které jsou nám společné. Víte, že už tady existují užitečné iniciativy v oblasti společné propagace, v oblasti vízové politiky. Prostě je to hned několik společných témat, kde tedy celé to odvětví se musí naučit lépe spolupracovat a navíc oslovit i jiná odvětví, například malou obchod, zdravotnictví, kreativní odvětví, módní branže a podobně. Čili tady musíme být daleko aktivnější. A tady tady skončím a jsem připraven odpovídat na vaše otázky. My jsme také zohlednili výsledky diskuze, která proběhla 3 září za přítomnosti pana Franceschínyho, italského ministra dopravy. Myslím, že v tom, co řekl on, eh, také poznáváte celou řadu toho, co jsem řekl. Děkuji za toto vystoupení. Přihlásilo se hned několik eh, řečníků, ale nejprve dám slovo Nejprve než dám slovo panu místopředsedovi, rád bych eh, přivítal 32 studentů z Institutu politických, Institutu politických studií z Bordeaux. Vítejte na zasedání našeho výboru a nyní dávám slovo panu místopředsedovi. Köszönöm szépen, elnök úr. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych poděkovat panu Ortunovi za jeho příspěvek. Já si myslím, že potřebujeme více času na to, abychom mohli eh, postupně prodiskutovat to, co nám řekl pan Ortun. Já jakožto koordinátor pracovní skupiny Task Force, tak bych chtěl říct, co si o tom všem myslím. Za prvé, Já si myslím, že musíme eh, všem vysvětlit, že slovo cestovní ruch vlastně eh, znamená, že my tam, kam jedeme, tak se musíme také chovat odpovědně. My jsme za cestovní ruch odpovědní, my jsme věcně příslušní, ale na druhou stranu nemáme tam úplně největší kompetenci, protože tato kompetence přísluší členským státům. Ale jak už řekl pan Ortún, eh, cestovní ruch je mm, třetím nejdůležitějším hospodářským odvětvím v, Evrop, v Evropě a jedná se o odvětví, které vytváří hospodářský růst. Když parlament, komise a eh, poslanci u sebe doma o cestovním ruchu hovoří, tak by měli zmínit, že je to zdroj pro e, tvorbu pracovních míst, že je cestovní ruch velice důležitý pro hospodářský růst. Je pravda, že my nemáme žádné e, legislativní kompetence v této oblasti, ale přesto e, bychom se měli zabývat intenzivněji tady tímto odvětvím. Když už nic jiného, tak se musíme tímto zabývat na neformálních eh, fórech, každodenně zabývat se touto otázkou komise i parlament se tím musí opravdu velice intenzivně zabývat. Během příštích eh, týdnů a měsíců na tom budu pracovat v rámci Task Force a chci se zaměřit, abychom zviditelnili cestovní ruch též jako členové výboru TRAN, ale také jako členové parlamentu obecně. Měl bych několik návrhů. Za prvé, musíme pozvat paní Běnkovskou na příští zasedání pracovní skupiny Task Force. E, je tam někdo v Evropské máme osobu v Evropské komisi, která je za toto téma odpovědná a my jsme se s ní ještě nesetkali a to je špatně. Já jakožto člen tohoto výboru jsem navrhl, abychom ji pozvali, a na, ale konference předsedů to zamítla. Proto vás bych chtěl požádat, abychom mohli pozvat paní Binkovskou na příští zasedání Task Forceu, protože potřebujeme dialog a zahájit komunikaci s paní Binkovskou. Za druhé, během posledních Eh, měsíců jsem se seznámil se zprávou z roku 2011. To byl poslední rok 2011, kdy byla vypracována zpráva pro cestovní ruch, respektive eh, ve spojení s tím, eh, ve zpět, v souvislosti s tím novým legislativním rámcem. Já bych chtěl vidět, co se stalo v roce 2011. Jaké výsledky ukázala tato zpráva. Já jsem novým poslancem v Evropském parlamentu, ale přesto by mě to zajímalo, jestli eh, tenkrát Evropská parla, jestli Evropský parlament pouze tuto zprávu vypracoval a nic se nestalo, anebo jestli tato zpráva vedla k nějakým konkrétním výsledkům v oblasti cestovního ruchu. Můj druhý návrh by byl, že během příštího zasedání Task Forceu bychom se podrobně podívali na to, co se stalo s touto zprávou protože jinak to nemá žádný smysl, když eh, vypracováváme zprávy a potom z toho neplynou žádné výsledky. Eh, za třetí, to byl velký úkol pro nás, eh, v jiných výborech LIBE, ITRE, IMCO, se jedná o otázky, které úzce souvisí s cestovním ruchem. A pravděpodobně tam ti ostatní výbory možná úplně neuvažují o cestovním ruchu ve stejné souvislosti jako my. A to je naše práce. Proto je důležité, aby kolegové v ostatních výborech e, také hájili zájmy cestovního ruchu. A je to naším úkolem, abychom je na to upozornili. Existuje mnoho expertů, mnoho odborníků, kteří jsou tady v místnosti a a kteří zastupují různé zájmy v cestním ruchu. A od nás očekávají, abychom rozšířili naši činnost z výboru TRAN, aby existovala součinnost mezi jednotlivými oblastmi a také očekávají, že my eh, požádáme kolegy z jiných výborů, aby také měli na cestovní ruch. Doufám, že zde můžeme také počítat se spoluprací sekretariátu a že sekretariát podpoří také práci pracovní skupiny Task Force. A jako další úkol máme také Izabela eh, Del Monte, paní zpravodajka, tak musíme ji podpořit v její práci. Já jsem si toho vědom a pan Ortun na to také poukázal že se jedná o něco celá nového, tedy že existuje task force a že, že existuje eh, skupina pro spolupráci mezi jednotlivými odbory pro cestovní ruch a že předseda eh, Intergroup je zde v místnosti. Já si myslím, že je důležité, abychom denně byli v kontaktu s eh, Intergroup, protože Intergroup pokročila velmi kupředu a Task Force je skupina, v rámci výboru TRAN, ale ti, kdo nejsou členy intergrup, tak eh, se můžou obrátit na příslušnou paní zpravodajku a sdělit jí svoje podněty. A já, protože jsem koordinátorem pro tuto otázku, tak já bych byla rád, kdybychom byli aktivní v této oblasti a abychom eh, zúčastněným eh, stranám ukázali, že opravdu chceme něco udělat pro cestovní ruch. A bylo by žádoucí, eh, kdybychom to také mohli naplnit nějakým obsahem. Chtěl bych, abychom se sešli minimálně jednou za měsíc v rámci Task Force, jinak jsem dostal mnoho návrhů pro pořad jednání práce Task Force já samozřejmě vám předám tyto návrhy a budu se těšit na další návrhy z vaší strany. A chtěl bych požádat panu, pana předsedu a sekretariát, aby jednání Task Force nebyly pořadem, jedním pořadem jednání eh, výboru, ale abychom eh, zasedali nezávisle od eh, programu jednání výboru. Takže nejdříve bychom se scházeli jednou za měsíc. Pro mě ale velice komplikované, když tady se podívám, tak nevím, kdo úplně eh, patří do task forceu, kdo je členem, anebo kdo tady je, kdo by, s kým bych to mohl probat. Kdo je členem task force? Prosím, zvedněte ruku, kdo je členem task force kdo je členem Task Force pro cestovní ruch? Eh, já si myslím, že je komplikované spolu komunikovat, eh, když, když by to bylo v rámci pořadu jednání výboru. Já bych tedy eh, požádal, abychom oficiálně byli součástí jednání výboru, ale abychom se zároveň sešli v jiný moment, protože si myslím, že je komplikované eh, mm, jednat o věcech task force, když to bude součástí pořadu jednání eh, výboru. Těším se na spolupráci, na práci jako koordinátor a doufám, že budeme aktivní, to bych chtěl zopakovat že Task Force bude aktivní během příštích let a že e, naše práce bude obsažná. A děkuji také panu Ortúnovi za jeho zájem o cestovní ruch. Děkuji. Jenom abych ještě jednou vysvětlil, my jako výbor jsme se rozhodli, že tato zvláštní pracovní skupina, tato task force, bude součástí výboru. To tedy vysvětluji tlumočníkům i lidem tady v sále. Máme 19 členů této task force, kteří se teď přihlásili, jsou na seznamu, ale také jsme se dohodli, že každý, kdo bude mít zájem na práce Task Force, se může účastnit. A nyní pan Van de Kantas. Jenom dvě minuty, protože máme málo času. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik wil allereerst uh, de... Než eh, pohovořím k věci, dovolte mi popřát uh, Task Force co nejvíce úspěchů v práci. Frakce EPP má si dělá velké naděje, pokud jde o práci této skupiny. A doufejme, že tedy za rok a půl uvidíme, že to bylo úspěšné. Za druhé, dovolte mi poděkovat panu Ortunovi za informace, které nám tímto předal a zároveň bych eh, Takže tedy doufám, že spolupráce bude eh, dobrá. Já budu hovořit stručně, protože celá řada mých kolegů má také zájem na cestovním ruchu a já bych ráda ponechala prostor i pro ně. Mám ale jednu otázku, jednu připomínku. Souhlasím do značné míry s maďarským kolegou v tom smyslu, že turistika je tedy významným sektorem evropského hospodářství s velkými s velkou možností přínosu, protože tady v Číně, v Brazílii a Indii žijí stovky tisíc lidí, kteří by chtěli navštívit Evropu. A já myslím, že i z tohoto pohledu může tedy cestovní ruch významně přispět k oživení našich ekonomik. Takže moje první otázka na pana Ortuna. Jaká je spojitost mezi cestovním ruchem a bezpečností. Když se podíváme na to, co se dělo v posledních měsících, co se stalo v Paříži, na nová bezpečnostní opatření, která jsou přijímána, například včera unikl a na veřejnost e, seznam 44 opatření, které připravuje direktorát pro vnitřní záležitosti v tomto ohledu. Čili jak se na to díváte vy? Samozřejmě bezpečnost je důležité téma, musíme ji zachovat, ale zároveň je důležitý, je důležitá možnost, mít možnost, aby turisté volně přijížděli. Čili kde hledat tu rovnováhu mezi oběma přístupy, jak se na to díváte vy, pane Artune? Děkuji. Isabela Del Monte. Ano, děkuji za to, že byla vytvořena tato pracovní skupina. Já si myslím, že je to zcela zásadní, abychom eh, pomohli cestovnímu ruchu, který je zcela zásadní v Evropě. Říkám to proto, protože to je 10% HDP, 2 miliony eh, pracovníků a mnoho firem. Nemůžeme ignorovat eh, tady toto odvětví především eh, nyní, kdy je krize. Já jsem se zúčastnila Neapolského fóra a různé eh, pracovní skupiny byly zajímavé, ale zároveň ukázaly, kudy by se měl ubírat eh, cestovní ruch digitalizace, inovace, evropské destinace, udržitelná mobilita, školení pro pracovníky cestovního ruchu. Důležité je, abychom posílili evropskou politiku proto, abychom překonali to roztříštění, které existuje na národní a regionální úrovni. Toto znemožňuje, abychom měli silnou politiku vůči ostatním kontinentům a zároveň bychom se měli podívat na inovaci a na digitalizaci tak abychom integrovali infrastrukturu do digitalizace, tedy v odvětví, které jsou propojené protože cestovní ruch musíme považovat za odvětví, který nestojí zvlášť, ale integrovaný s gastronomií, s módou, s designem, s kreativním průmyslem. Já jsem eh, předložila několik eh, návrhů, pokud jde o vízovou politiku, ochranu spotřebitele, evropská destinace eh, jako jeden cíl turistů a finanční nástroje, které jsou potřeba, abychom měli udržitelný cestovní ruch. Já bych se chtěla zeptat pana ředitele, co si myslíte o té evropské destinaci a, a mm, spojením se značkou značka, evropská destinace, protože to by mohlo změnit naše myšlení v porovnání s minulostí. Jaké nástroje můžeme použít? Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komise za velice komplexní vysvětlení toho, jak se na situaci dívají. Já sama mám zkušenosti z vlastního působení v cestovním ruchu a myslím, že taková zásadní otázka, kterou bychom si měli klást, je, jak velkou hodnotu má cestovní ruch pro hospodářství. Je to nejen na národní úrovni, ale také pro celou Evropu. Myslím, že ten dopad je obrovský a občas si to úplně nepřiznáváme. Minimálně tady národní politice, národní vlády si to nepřiznávají. Nesmíme také zapomínat na to, že je tu veliká konkurence v turistice. Ať už jde o potenciálního turistu z Rakouska nebo z Británie, tak se o ně budete přetahovat, protože tedy na ně chcete udělat. Přitom v Evropě máme tedy úžasné země s úžasnou historií a to je také důvod, proč turisté eh, z třetích zemí mají takový zájem navštívit země, které třeba před 20 lety navštívit nemohli. Je to tedy takový rozšířený konkurenční boj. V době studené války nebylo možné tolik cestovat, ale nyní tedy celá řada turistů, například z Ameriky, může e, cestovat všude. Pokud je o vízovou politiku, to je také důležité. Tady bychom měli ulehčit cestování a Vím, že tady je třeba zohlednit v některých členských státech problémy se subsidiaritou, pokud jde o ulehčení vízové politiky a také problematiku bezpečnosti. A nyní vždycky jsme říkali v tomto výboru, že bychom byli rádi, kdyby některé věci byly harmonizovány, například protipožární opatření, která musí mít každý hotel, ať už je to v Německu nebo v Itálii, ať už je to tří nebo čtyřhvězdičkový hotel, protože tady se vždy naj, dají najít určité podobnosti. A takováhle standardizace by byla velmi užitečná. A to je například tedy jedna oblast, kterou bychom se měli zabývat bez ohledu na to, jaké problémy jsou se subsidiaritou. A samozřejmě také tedy práce Task Force je dobrá. Rád bych také představila, rád bych také představila dalšího zástupce EKR, pana eh, Dana Daltna, který se mnou bude zasedat. Pani Izaskun Bilbao. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Ortunovi, že přišel mezi nás a že se tak jasně vyjádřil ohledně stanoviska paní komisařky těm osmi bodům, na kterých musíme pracovat, musíme se opravdu hodně všichni snažit o to, abychom měli jasné vedení. Za druhé musíme definovat, jaké cíle máme zde v parlamentu a ve spolupráci s komisí a radou. A musíme přijít eh, s finančními prostředky. Pan Ortun hovořil o osmi aktivitách, na kterých bude pracovat komisařka. Čtvrtý bod e, to byla podpora odpovědného a udržitelného cestovního ruchu. Já bych chtěla vědět, zdali v podpoře tohoto druhu cestovního ruchu chcete také připojit slovo integrační cestovní ruch, protože máme kolektiv osob e, s handicapem, e, na které musíme myslet, protože i oni by měli být součástí Eh, těchto nových eh, pracovních míst, eh, se kterými počítáme pro toto období. Zároveň zde je klíčové poselství pro komisi a pro členské státy. Hovoříme o nárůstu, který zaznamenáme v počtu turistů do roku 2020 až 30. Hovoříme o interoperabilitě, o propojenosti a zde tkví poselství, abychom eh, zřídili propojenost v rámci všech druhů dopravních eh, prostředků, protože s tím máme problémy ve mnoha zprávách. Hovoříme o interoperabilitě, o společném eh, leteckém prostoru, ehm, digitální unie a tak dále a máme před sebou velký kus práce. A závěrem ano, musíme se jasně eh, vyjádřit a ukázat, jaká je naše pozice eh, v Baskicku. Jsme vytvořili eh, internetový nástroj, který definuje strategii a pozici a v současnosti 75 turistů, kteří jezdí k nám, tak si rezervují pobyty v Baskicku přes internet. Proto bychom se měli zaměřit na osvědčené postupy v Evropě, abychom navzájem společně mohli zřídit lepší eh, turistickou nabídku. Jak říkám, potřebujeme vedení, potřebujeme jasně definovat naše cíle a zároveň poskytnout finanční prostředky. A větší zapojení regionu, protože, jak řekl Ortun, regiony jsou zcela zásadní pro definici nových projektů v budoucnosti. Děkuji. Vielen Dank, Jill Evans. Děkuji, Jill Evans. Děkuji, pane předsedo. E, já bych se chtěla připojit ke svým kolegům a vítám zřízení e, tohoto Task Force pro cestovní ruch a děkuji panu Ortunovi za jeho prezentaci e, která se dotkla mnoha nejrůznějších aspektů politiky cestovního ruchu v EU. Já jsem velice ráda, že o tom dnes diskutujeme, protože, jak už říkali ostatní, tady existuje potenciál ke zvýšení ekonomického růstu ve všech částech Evropské unie. Já reprezentuji Wales, který má obrovský potenciál, který zatím není plně rozvinutý, ale který by nám pomohl posílit naši ekonomiku. Udržitelný růst prostřednictvím udržitelného cestovního ruchu závisí samozřejmě na celé řadě dalších faktorů, jako jsou dobré dopravní spoje, místní krajina, na navázanost na eh, kulturní dědictví, průmyslové dědictví a tak dále. Eh, to vše už tady zaznělo. Někdo to také zmínil návrh na partnerství, part, part, návrhy na partnerství veřejného a soukromého sektoru. E, mně by se líbily veliké projekty a zajímala by mě konkrétně role malých a středních podniků, protože to jsou klíčoví hráči, zejména na regionálních úrovních, e, o čemž e, pan Ortun také hovořil a o tom, že tyto podniky jsou čím dál důležitější. Takže co komise navrhne, za eh, konkrétní akce na podporu eh, malých a středních podniků v rozvoji turismu. Děkuji, nyní má slovo Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, panu Ortunovi, že tak obsažně a do detailu hovořil o tomto tématu a Zdá se, že paní eh, komisařka se bude zabývat opravdu velmi intenzivně mm, touto tematikou, což mě těší. Eh, cestovní ruch trpěl mnoho během krize a je velmi zranitelný. Tady vidíme, nyní je eh, ruský konflikt, tak ve Španělsku to na nás mělo obrovský dopad, ta mm, ruská situace. A chtěla bych, aby nám pan Ortun řekl, když jsou Eh, tyto světové konflikty a má to velký eh, dopad na cestovní ruch, i když není úplně u zdroje, ale přímo hm, to má na něj dopad, eh, takováto světová krize. A chtěla bych tedy vědět, jaké možnosti máme, abychom na to mohli zareagovat. A potom historický zásadní aspekt, to je otázka víz, to není v kompetenci našeho výboru ani task forceu, ale souvisí to s prací jiných výborů, ale je to věc, která má e, velký dopad na to, co zde bylo řečeno, aby k nám, e, jak řekl Vim, Vim van den Kamp, e, Brazilci, Číňané, kteří mají velký zájem o, tom, o to jezdit do Evropy, ale tato situace se neřeší, i když vím, že pan Tajány se o to snažil. Můj dotaz, co se týče rozpočtu Eh, já jsem se cítila poněkud eh, frustrovaná, když během minulého eh, mandátu Evropské komise jsme nedosáhli, na rozdíl od jiných odvětví, zvýšení kapacity právního základu, protože, jak už bylo řečeno, plný právní základ není, i když bychom na tom mohli pracovat na základě toho právního základu, co máme, ale nemáme-li legislativní právní základ, dobře, ale abychom uh, měli rozpočet. A já bych se chtěla, chtěla zeptat pana Ortune, jestli během příštích let se s něčím počítá. A ještě bych využila uh, minutku, uh, pane předsedo. Uh, tato eh, task force, eh, my, kdo nejsme členem o task force, eh, to neznamená, že bychom o to neměli zájem. My jsme prostě nechali místo ostatním. Task force vždy bylo řečeno, že všichni se můžou zúčastnit, nezávisle na tom, že jich je 19 členů, protože jinak, kdyby tam ostatní nebyli, tak by to bylo velmi málo členů, ale říkám, task force je součástí výboru a mm, ten task force E, ukazuje, jak bychom měli pracovat, ale my všichni se chceme zúčastnit. Dávat pozor na to, abyste opravdu dodržovali vymezený čas, protože mám ještě pět řečníků a nyní Pascal. Wunsch zum Geburtstag, ich glaube, das war vor gestern. Ja? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Ortune, za váš příspěvek. Těch osm návrhů, které zde eh, zazněly, jsou velmi zajímavé. Eh, dnes to nestihneme, ale eh, musíme na nich určitě pracovat, protože pan předseda je velmi přísný, co se týče plnění plánu. Ale já musím říct si jako Španěl, že je důležité Task Force a jsem eh, místo předsedou eh, skupiny pro cestovní ruch. My eh, ve Španělsku jsme třetí velmocí v cestovním ruchu po Spojených státech a po Francii a je to jedno z našich průmyslových odvětví. My v tom máme velkou praxi a chceme předat ostatním naše osvědčené postupy a také vás upozornit na ty špatné postupy, které musíme opravit. My Eh, souhlasíme eh, s tím, že by se mělo eh, méně vytvářet legislativy a musíme ale přijít Článek 195 zakazuje harmonizaci, tedy ten právní základ je ve vzduchu, ale na, druhou, na druhé straně máme uh, možnosti sdílet osvědčené postupy. My máme velký zájem ve Španělsku momentálně o to, abychom eh, sdíleli tedy eh, ten ehm, boj proti sezónnosti, eh, seniori, mladí lidé. My se tedy snažíme sázet na kvalitu, ne na kvantitu. My nechceme ehm, ničím opovrhovat, ale my chceme být tím hlavním příjemcem Erasmu, tedy těch mladých lidí. Ehm, nemáme takový zájem o ty turisty, kteří jezdí se opíjet o víkendu. A chceme být také vítězem v tom boji proti sezónnosti. E, máme také zájem o ten cestovní ruch pro seniory a cestovní ruch e, zdraví, protože tam se nejedná pouze o sdílení kultury, ale jak už řekla Iza Skun Bilbao, jedná se o integraci, e, protože tím bychom to měli zapojit do našich politik. Děkuji koordinátorovi Task Force, počítáte s naší podporou, ale dnes jsme pořád hovořili obecně, ale příště to bude konkrétnější. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan Nielsen? Tak se mi Děkuji vám. Já mám eh, dva komentáře za dvě minuty. Ten první se týká eh, regionů je pravda to, co říká komise, že v regionálních programech celé Evropy e, přes 200 z nich e, má strategii e, kladení priority na cestovní ruch, což znamená, že velká část evropského rozpočtu, který jde na cestovní ruch, jde z regionálního fondu. Nevíme, kolik toho je, ale já vím, Eh, že to bývalo hodně už v minulosti a je ta částka čím dál vyšší. Takže právě na regiony je potřeba sázet a k tomu potřebujeme informace. To je takový tip pro pracovní skupinu eh, Task Force. Možná by bylo dobré uspořádat společné slyšení s výborem Regi o potenciálu turismu pro regionální růst. Má druhá poznámka se týká inovace. To mi trochu chybí v těch tématech. Evropa je přece unie inovací. Já pocházím z regionu, kde máme specializaci na zimní sporty, což je, jsme patrně nejdůležitějším eh, regionem zimních sportů severní Evropy. A vytvořili jsme klaster pro inovace v oblasti sportu, volného času, a e, outdoorového vybavení. To znamená, že cestovní ruch jakožto branže může také stimulovat jiné branže. E, také výrobní průmysl se angažuje v tomto klastru, aby hledal nové možnosti produktů. Já si myslím, že bychom měli získat více znalostí o inovačních centrech v Evropě, jichž se účastní cestovní ruch. To je takový můj tip pro komisi. Podle mě bychom si měli utvořit přehled o tom, kde kde jsou taková informační centra a e, oslovit je a získávat od nich znalosti. Děkuji. Děkuji. Nyní Dirder Klun. E, děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Ortunovi za jeho přehled. E, mnoho z těch témat nebo z těch bodů by se dalo probírat ve všech možných souvislostech, jako jsou malé a střední podniky, kvalifikace, zaměstnanost a tak dále. Já všechno to podporuji, ale myslím si, že Task Force, jako je ta naše, by měla být konkrétnější než tyto poměrně vágní pojmy, protože každý, kdo nabízí turistické produkty, bude chtít, aby iniciativa vytvářela dobré podmínky, které přilákají turisty a z našeho pohledu e, si myslím, že bychom měli zkoumat e, otázky přístupnosti dopravních spojů, ty jsou nesmírně důležité. Já stejně jako Jill Evans pocházím z, Irsk, e, z podobného regionu, jako je Wales a sice z Irska. Mezi těmito dvěma regiony je určitá konkurence, ale doprava, dopravní dostupnost Irska je velice důležitá. Vy jste velký fanoušek vlaků, pane předsedo, ale nám jsou vlaky k ničemu. My se nemůžeme můžeme napojit na evropskou síť, takže letecké spoje, místní letiště a aerolinky, to je pro nás nesmírně důležité. Takže já myslím, že bychom měli zkoumat, co můžeme eh, udělat pro podporu eh, takovýchto regionů, protože bez eh, podobných spojů turisté nepřijedou. Můžete vyvíjet plány, jak chcete, ale nedostanete turisty do regionu. Pan Ortun to zmínil pouze okrajově, ale já si myslím, že na to bychom se měli opravdu zaměřit, jakožto na konkrétní eh, politiku. A to je, myslím, i téma pro komisi, protože je to velice důležitý aspekt cestovního ruchu. Děkuji, Klaudia Agila. Muito obrigada, senhor presidente. Eh, e de facto, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dnes jsme tady proto, abychom diskutovali o něčem, co je zcela klíčové, cestovní ruch a o jeho významu pro světovou ekonomiku. A protože se jedná o hospodářskou eh, činnost, která je tak důležitá, tak je zcela zásadní, aby eh, sehrával eh, úlohu při rozvoji regionu. Některé ty regiony jsou velmi vzdálené, ale mají obrovský turistický potenciál. Především Mám na mysli Madeiru, odkud já pocházím. Stejně tak jako jiné regiony v Portugalsku, které mají eh, obrovský potenciál růstu. Chtěla bych využít této příležitosti a poděkovat eh, panu generálnímu řediteli Ortunovi za to, že zde předložil svůj program. A chtěla bych eh, zdůraznit věc, kterou považuji za zásadní a to, že je potřeba eh, posílit eh, tu odolnost eh, firem v rámci krize. Protože v některých členských státech ta krize byla opravdu velmi závažná. Mám na mysli podniky. A chtěla bych se zeptat pana ředitele v souvislosti s financováním. Co si myslí komise, jak by Eh, mohla zapojit malé a střední podniky do veřejných zakázek. Jak už jsem eh, řekla, v regionálním rozvoji a o Madejře chtěla bych se zmínit o klastrech. Jak víte, eh, v případě eh, pobřežní turistiky a námořní turistiky jsou ty klastry velmi důležité. Je důležitá také ta přístupnost eh, leteck, mm, leteckého průmyslu. Je tedy zásadní hovořit o regionálních letištích a o otázce přístupnosti z hlediska leteckého průmyslu. Elizabeth Rosenberg. Děkuji Elizabeth Rosenberg. Mm, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nemáme pochyby o tom, že tedy doprava, zvláště nákladní doprava, má eh, v Evropě problémy v porovnání se situací na jiných kontinentech. Ale my si musíme klást také otázky. Například tedy eh, v Řecku klademe velký důraz na cestovní ruch, eh, pořádáme na to téma konference a tak dále. A to je a právě nyní v čase hluboké hospodářské krize, kterou procházíme, nám cestovní ruch významně přispívá k celkovému hospodářskému výsledku. Já tady děkuji panu Ortonovi za jeho prezentaci. Zmínil těch osm bodů, které jsou důležité pro paní komisařku na ostatních kontinentech není turistika závislá na sezóně tak, jako v Evropské Evropě. A tento fenomén je tedy typický pro evropskou turistiku. A proto si myslím, že eh, práce Task Force v tomto ohledu může být velmi zajímavá. Například tedy hledat možnosti, které může podpořit i náš výbor. Já mám na komisi následující otázku do jaké míry jste provedli analýzu, abyste stanovili, kde jsou slabiny evropského cestovního ruchu z pohledu konkurenceschopnosti, tedy v porovnání s tím mezinárodním cestovním ruchem na ostatních kontinentech. Například v naší zemi jsme tedy řešili problémy, které vyplývají z toho, že se nacházíme v jižním středoměří, kde tedy Turecko je naším velkým konkurentem v turistice. A za druhé, zajímalo by mě, zdali komise uvažuje o tom, že některé země, které jsou nyní v krizi, by měly být více finančně podpořeny, protože máme země, které tedy musí plnit určitý program, jako třeba ta moje, a tady by se asi vyplatilo výrazněji podpořit aktivity v cestovním ruchu. A konečně chci souhlasit s tím, jak hodláte eh, organizovat práci Task Force. Mm, myslím si, že by se možná mohla scházet častěji, nejenom tedy pod křídly našeho výboru, tak abychom si mohli vyměňovat informace o tom, jak vypadá situace v jednotlivých zemích. Děkuji. Paní Kun řekla, že já tady rád cestuji železnicí, ale máte pravdu, na všechny ostrovy se železnicí nedostaneme, proto je také třeba podporovat například regionální letiště, ať už je to tedy letiště na ostrově nebo v odlehlém regionu, jako je Laponsko. Je tedy třeba podporovat regionální dopravu. Saarbrücken a Narbrücken eh, nás dělí pouze 200 kilometrů a eh, přesto je tedy velmi obtížné eh, je spojit, je tedy třeba věnovat se i problematice regionální opravy. Pokud jde o problematiku sezónních výkyvů, tady e, jsou také možnosti ve Švédsku a Finsku, mají v zimě skvěle upravené běžecké tratě a v létě se tam dá jezdit na kole. Podobně je to v Rakousku, takže tahle kombinace může vést k prodloužení sezóny a pokud jde o turismus, Eh, mohou tedy v této oblasti hlásit významný nárůst eh, každý rok posledních dvou desetiletí, protože cyklisté tedy, cyklistika je stále oblíbenější, navíc tu vybudovat infrastrukturu pro cyklisty stojí méně, než vybudovat silnice, ale ty benefity jsou daleko větší. Eh, tady jsou tady další aspekty, například problematika zdraví, a to je docela zajímavé, protože cyklista žije pě, o pět let déle než ten, kdo nejezdí na kole a dokonce je třikrát méně nemocný v porovnání s lenochem. Takže vidíte, že tady to finančně ze zdravotního hlediska všechno štimuje. Je to prostě dobré pro společnost i pro zdraví. A nyní pan Ortun. Thank you very much to all of you for your... Děkuji vám všem za eh, laskavá slova a eh, za doplňující nápady. Eh, jestli to chápu správně, tak máme čas do 10.30, já se pokusím to stihnout a nezapomenout na nikoho, zareagovat na všechny položené otázky, postřehy a komentáře. Někdy to nebude jednoduché. Já začnu panem Van de Kampem, což, bude, což byla pro mě lehká otázka. A sice, jak najít rovnováhu mezi cestovním ruchem a bezpečností. K tomu bych chtěl říct eh, čistě osobně, protože my nesledujeme plně všechny diskuze o bezpečnostních problémech, to je specifická kompetence. Eh, naše místo předsedkyně paní Mogherini eh, o tom jedná velice vážně se všemi kolegy, ale za cestovní ruch máme má bezpečnost ten názor, že bezpečnost je důležitá pro turisty především. Z některých třetích zemí dostáváme stížnosti na nedostatečnou bezpečnost, ale ne ve smyslu terorismu, ale spíše tím eh, se myslí ten nepříjemný přístup k Číňanům nebo bohatým turistům, kteří jsou občas přepadáni v luxusních eh, a vanostných destinacích. Ale tento typ bezpečnosti nemůže být pokryt politikou cestovního ruchu. To je na členských státech, aby zajistili bezpečnost nejen neevropských turistů, ale i e, vlastních občanů. Já můžu říct, já si pamatuju, e, že pan Tajány vždy, to vždycky říkal, že pokud chcete navázat revizi vízové politiky na bezpečnost, tak to nebude dobrý nástroj. Pokud hovoříme o bezpečnost z hlediska terorismu, e, což je takové aktuální za poslední dva týdny, tak tady se tady ne, nelze použít vízovou politiku k tomu, abychom zabránili teroristům přijet do Evropy. Teroristé se už nacházejí ve členských státech, takže podle mého názoru víza nejsou dobrý nástroj na řešení otázek bezpečnosti. Jsou tu další prostředky, jak to řešit, jako jsou silnější čistě bezpečnostní opatření, eh, které musí ale učinit členské státy, tak, aby měly lepší koordinaci pohraničních kontrol. Pak je tu ale ještě jiná věc a to je imigrační politika. Ta by mohla mít vliv na biznis cestovního ruchu, ale bezpečnost jako taková podle našeho názoru by neměla souviset s vízovou politikou. Na to jsou jiné nástroje a já jsem si jistý, že e, komise a e, členské státy prostřednictvím zahraniční politiky naleznou e, dobré cesty. To bylo k té první otázce. Pak k otázce paní Demonte. Vaše hlavní otázka se týkala potřeby lepší propagace Evropy a veliké různorodosti destinací, které v Evropě máme. Ano, samozřejmě my víme, že jsme nejbohatší kontinent na světě, pokud jde o přírodní a kulturní dědictví, pokud jde o různorodost, eh, památek a tak dále. A my musíme společně jednat a ne jen jako konkurenti. Vy jste zmiňovali, že, jsou, že existuje velká konkurence mezi členskými státy, samozřejmě, ale kromě toho je mnoho eh, věcí, které lze eh, dělat společně. Pokud vytvoříme eh, dobré nadnárodní tematické projekty, eh, tak turisté z, velkých, eh, z velmi vzdálených zemí, jako je Čína, Brazílie, Amerika, získají zájem o nové typy produktů, které je budou látkat, protože Oni to berou tak, že jedou do Evropy. Projedou velká města, Paříž, Londýn, Benátky a tak dále, ale berou to tak, že jedou do Evropy. A my bychom měli zapojit průmysl, členské státy, eh, národní eh, turistické eh, úřady, regionální turistické kanceláře a měli bychom vytvořit společnou propagaci Evropy. My na tom pracujeme a Máme na to ale směšné zdroje. Možná víte, že celková suma rozpočtu eh, národních turistických kanceláří, takových eh, Visit Britain eh, nebo španělských, francouzských ekvivalentů, jsou přes tisíc milionů eur. Víte, jaký je rozpočet Evropské komise pro cestovní ruch? která združuje turistické kanceláře za účelem eh, výzkumu trhu, 1 milion euro, což je směšné. Víte, jaký je rozpočet Brand USA? 140 milionů dolarů. Víte, jaký je rozpočet Švýcarska? 90 milionů švýcarských franků. Víte, jaký je rozpočet Německa, která má také velké regionální destinace Bavorsko, Berlín, údolí Rýna, přes 60 milionů euro. Víte, jaký je maximální poplatek, který eh, eh, Národní turistické kanceláře platí eh, komisi 100 tisíc euro. Takže tady máme ještě hodně práce a my, využív, my využíváme části evropského rozpočtu na to, abychom to navýšili. Eh, víte, že eh, evropské firmy vydávají, tři, platí 300 až 500 tisíc euro ročně do rozpočtu Brand USA? Ano, opravdu tak to je a my bychom měli eh, požadovat od členských států, nezávislých organizací a průmyslu, aby spolupracovali a doufám, že dospějeme k nějaké iniciativě. Standardizace. Vy jste tady zmínili jednu oblast a to je protipožární bezpečnost. To je dlouhá historie, existuje doporučení e, Evropské unie už od roku 1986, byly tu snahy o jeho zlepšení, e, aktualizaci na e, evropské úrovni, ale stále ještě je potřeba na tom pracovat. Problémem je, že tady narážíme na na to, že harmonizace je zakázaná, ale e, můžeme e, ještě dělat mnohem více než nyní. Průmysl tady má e, velkou roli, může se řídit principem pana Timmermanse na lepší regulace, ale potřebujeme seriózní návrhy pro průmysl. Iniciativy, které by se daly monitorovat, které by byly transparentní a které by se daly ověřovat, jestli plní svůj účel. A to ještě nemáme. Regiony, samozřejmě. Více než polovina legislativy není v rukou národní státní zprávy, ale v rukou regionální a místní zprávy. A my spolupracujeme se sítí regionů, jako je ERIN, podporujeme přístup pomocí klastrů, v rámci European Enterprise Network, eh, které se zabývají eh, otázkami cestovního ruchu, my s nimi spolupracujeme, ale je tu dimenze, kterou jste některé zmínili, že zkrátka jediný způsob je přes regionální iniciativy. Národní i evropské iniciativy jsou příliš vysoko. Eh, Přesto neoslovíme jednotlivé malé a střední podniky. Máme eh, business portál pro nové eh, malé a střední podniky, eh, kde mohou získávat informace o zlepšování managementu a podpoře marketingu a tak dále. Ale všechno to je potřeba provádět spíše na, rozpoč- na regionální úrovni. K rozpočtu. My jsme navýšili rozpočet. V minulém desetiletí jsme měli 2 až 3 miliony ročně na cestovní ruch. Teď máme 10 až 12, když započítám přípravné práce, tak 15 milionů euro. tak tomu patrně bude v rozpočtu na rok 2016. Takže my jsme navýšili rozpočet. Pan Tajany o to uh, žádal. Poprvé v historii e, máme takto vysoký rozpočet. Počet zaměstnanců se mi zvýšil z 15 v roce 2010 na 24, takže to není tak špatné s 24 lidmi, dobrými lidmi, toho, toho můžeme dosáhnout hodně. E, mohl bych vás poprosit, abyste už pomalu končil, říká předseda. E, už jenom e, dvě, tři věci. Otázka sezóny a mimosezónního období. Jedná se o 128 návrhů pro Call for Proposals a pro blané lidi. Je to tedy dvakrát více než loni. Nyní to analyzujeme a budeme pracovat na této dimenzi, na kvalitě, na spolupráci mezi veřejnými eh, partnery a soukromým subjektem. Takže takto se obýváme. Pokud je o otázku odpovědnosti a eh, přístupnosti, na to se myslím ptala paní Izaskun Balbao. Bilbao. Eh, samozřejmě pracujeme na tom, implementujeme to Dostali se mnoho, eh, mnohem více návrhů eh, pro cestovní eh, ruch pro osoby s postižením, protože je to součástí odpovědného cestovního ruchu. Uvidíte to, my to schválíme. Já se uvidíte, až bude schválena Evropská charta cestovního ruchu pro zvýšení přístupnosti. A potom, co se týče těch nejzelenějších regionů ostrovů, dnes dáváme dohromady komu sdělení k přímořské turistice. My jsme před dvěma týdny uspořádali seminář na téma klastru v této oblasti, bylo to velký úspěch. A 3. března proběhne speciální seminář věnovaný přístavům. Tady bychom rádi otevřeli takový panevropský dialog se zprávami přístavů po celé Evropě, od severu až po jih. Já jsem na tohle sdělení o přímořské turistice původně zapomněl, takže já vám děkuji za to, že jste mě vyslechli. My jsme vám k dispozici. Rádi také budeme docházet na zasedání vaší task force. A Děkuji vám tedy za pozvání. Doufám, že budu moci na výbor docházet i v dalších měsících. Děkuji. Pane předsedo, myslím si, že poslední hodina a půl ukázala, že toho máme ještě hodně co k diskuzi. A já doufám, že ve spolupráci, ve spolupráci s panem Ortunem a s komisí toto téma důkladně zpracujeme. My jsme iniciovali partnerské programy s názvem Tourism on the Spot. To je ten název a já doufám, že tady ta spolupráce s panem Ortunem a jeho ředitelstvím bude na toto téma probíhat i v příštích měsících. Pokud jde o tu zmínku o čínských turistech, o tom, jak důležit, důležití eh, budou pro Evropu v budoucnosti. To já si uvědomuji a Proto jsme také tedy zorganizovali návštěvu. Přijali jsme delegaci a já také děkuji za veškeré ocenění práce eh, Task Force a eh, tady na Task Force se můžete obracet, pokud jde o eh, problematiku návštěvy Číny. Děkuji, tedy tím skončilo první zasedání Task Force a teď tedy k bodu čtyři, ale ještě mi dovolte přivítat našeho nového člena, pana Daniela Deltna, dalšího zástupce EKR. Dobře, a nyní tedy bod čtyři. Směrnice o, o správných, správné, správných mírách a váhách. Děkuji, pane předsedo. Ještě minutka, prosím, tich, aby byl tedy v místnosti klid. Ich glaube, jetzt kannst du anfangen. Myslím, že teď už tady můžeme začít. Kolegové, děkuji za prvé za podporu během jednání mezi radou a komisí. Nebylo to vůbec jednoduché, bylo to velice ožahavé téma, ale myslím, že jsme byli úspěšní. A pokud jsem to správně pochopil, všichni stínoví zpravodové, kteří tam byli, mohli nakonec podpořit výsledek jednání. Pokud je o ten samotný výsledek, jednalo se o několika bodech a dobrá zpráva pro nás spočívá v tom, že ta jedna z těch zásadních otázek, problematika přeshraničního provozu, byla dohodnuta způsobem, který jsme odhlasovali v parlamentu, takže naše rozhodnutí se tím nemuselo měnit. Rada měla víceméně stejný názor, takže systém je jasný. Tam, kde tedy jde o používání náklada, nákladních vozidel, která jsou větší, širší, vyšší, další a podobně, je možné je nadále používat nejenom v severní Evropě, ale také ve Spojeném království a v Irsku, kde vzniká další problém. A s tím souvisí i to, že se podařilo dořešit i ostatní problémy docela dobrým způsobem. Já to projdu bod po bodu, aby to bylo jasné. Pokud je o otázku trvale udržitelných forem pohonu, Rada Eh, schválila i náš koncept alternativního eh, paliva. Takže už není tedy třeba žádat o výjimku u biopaliv a syntetických paliv. Také jsme se dohodli že tedy zjednodušíme eh, situaci pro autobusy se třemi nápravami. Pokud jde o problematiku certifikovaných kontejnerů pro dopravu krmiv, tady jsme neprosadili to, co jsme chtěli, je možné je prodloužit pouze o 15 4 cm, to znamená, že je možné používat kontejnery o délce 45 stop. Padla je otázka, jestli je možné používat i menší kontejnery. My jsme dospěli k názoru, že ano, protože jinak by to znamenalo nutnost nákupu nových kontejnerů pro přepravce a to nedává smysl. Také jsme se věnovali problematice intermodální přepravy a její definice. Myslím, že jsme našli docela zajímavou definici. A považ- požádali jsme tedy komisi, aby úplně přepracovala definici intermodální přepravy a ta nám vyhoví nejzajímavější diskuze byla kolem aerodynamických a bezpečnostních zařízeních umístěných na vozidle vepředu i vzadu. Pokud jde o to, co bylo umístěno vzadu na vozidle, tam to šlo docela jednoduše. My jsme se dohodli na maximální délce tohoto zařízení, pokud je ve složeném stavu, by ta délka neměla přesahovat 200 mm a e, pokud tady se dodrží těch 200 e, mm, tak je možné potom nákladňáky překládat na železnici, ale e, vyřešili jsme i problematiku implementace, dohodli jsme se na velice sofistikovaném seznamu základních požadavků, které jsou pro nás naprosto zásadní. A my jsme akceptovali, že tedy jakékoliv další změny bude moci bude možné řešit formou prováděcích aktů, nikoli delegovacích aktů, protože to nemá žádný politický dopad. Nejobtížnější debata, kdy jsme téměř se nedohodli, byla problematika těch aerodynamických nástavců, těch spoilerů. Víte, můžu vám říct, že tady byly vlastně dva naprosto rozdílné eh, myšlenkové tábory. Jedna skupina je chtěla instalovat okamžitě všude, druhá nechtěla instalovat vůbec. Výsledkem je typický kompromis. Bude možné instalovat tyto spoilery co nejdříve. Ale abychom to mohli změnit, potřebovali bychom ještě i jinou legislativu. To byl problém od začátku. A nejdůležitější legislativou je nařízení o schválení typu. To by se muselo změnit a pak teprve by bylo možné měnit cokoliv na těchto spoilerech. A jedna věc je po celé Evropě velmi důležitá. Jestliže český členský stát chce měnit věci, není to problém, ale problém je, pokud mají změny proběhnout v evropském měřítku. My jsme tedy dospěli k takovému kompromisu v tom smyslu, eh, že tento požadavek začne platit tři roky poté, co nařízení o schválení typu vstoupí v platnost a máme písemný závazek komise v tom smyslu, že legislativní návrh k této věci představí nejpozději v roce 2016. Má to dvě výhody. Za prvé urychlíme legislativní proces, který je nezbytný. Jinak nevíme, kdyby se komisi chtělo zareagovat a také to umožní poměrně rychle instalovat tyto spoilery. Skutečný problém spočívá v tom, že celá řada automobilek, které vyrábí nákladní vozidla, byla proti. Zvláště tedy ty velké eh, automobilky v některých členských státech, takže pro ně tenhle výsledek úspěch není. Na druhé straně některé členské státy chtěly dříve aplikovat aerodynamická či bezpečnostní opatření, například Spojené království, kde je problém eh, s provozem eh, nákladních vozidel v hustě obydlených oblastech, jako je Londýn. Tady tedy je snaha bezpečnostní prvky zavést co nejdříve. Dále jsme se shodli na dvou věcech. Členské státy budou mít možnost vybrat si eh, systém, tedy systém vážení vozidel nebo systém odečtu v rámci páhy, v rámci přepravy, v rámci těch předběžných kontrol. Ovšem, pokud tedy je ten nákladní vůz vybaven a tou váhou v podstatě, tak ta musí být schopna komunikovat s jiným zařízením. Zní to jednoduše, ale během těchto jednání jsme už od našich expertů věděli, že ty nové nákladní vozy už jsou vlastně vybaveny eh, zařízením, které měří váhu, které je někde v převodovce, neptejte se mě, jak to přesně funguje, nicméně nakonec jsme eh, prosadili to, co jsme chtěli, takže ty nové nákladní vozy už jsou vybaveny takovouhle váhou, která informuje řidiče. Takže to zafungovalo a konečně jsme prosadili i klauzuli, o kterou parlamentu šlo, to znamená, že tři roky poté, co e, směrnice stoupí platnost, komise provede revizi textu. To je tedy všechno k obsahu. Transpoziční období je 24 měsíce. Nejpozději konec roku 2017. Musím říct, že to byla náročná cesta, dva roky, mě to připadalo spíš jako pět, ale zvládli jsme to během dvou let. a myslím, že teď budeme mít od celé věci na nějakou dobu pokoj. Děkuji a gratuluji. A nyní pan van de Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Já se já vidím, když se podívám na pana Leichtfrieda, že z toho začíná šedivět. Už na tom pracujeme dva roky Nejprve bych mu chtěl poděkovat za konečný výsledek, kterého dosáhl. Já jsem koordinátor eh, výboru pro EPP, ale zároveň jsem nizozemec a velice mi leží na srdci eh, dobrá, dobrý stav vozidel a podle mého názoru toto je dobrý krok správným směrem. Podle mě ale tady existuje eh, určitá nejasnost nejasnost ohledně toho doporučení. E, pan Leichtfried teď pozměnil text, ale e, já jsem to chápal tak, že text návrhu doporučení obsahuje kompromisy, kterých jsme dosáhli v trialogu. Takže já doufám, že si všichni uvědomují, že to není eh, pouze iniciativa pana Leichfrieda, je to výsledek toho trialogu. Pokud se pletu, tak mě prosím opravte. Myslím si, že to bude eh, velice povedený text. Ano, eh, děkuji. I, ne, vy nejste na řadě, říká předseda. Petr von Dálen je na řadě. A nejprve stínový zpravodajové. Já také děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také eh, pochválit pan Leichtfrieda eh, k té práci dlouholeté. Byla to velice náročná práce. Eh, na, na úvod svého projevu hovořil o ekokombi a protože to je hlavní bod diskuze. V Nizozemsku ekokombi je koncept starý už asi 20 let a osvědčil se jako šetrný k životnému prostředí, dobrý pro bezpečnost silničního provozu. Neexistuje žádný žádná vazba mezi zavedením ekokomby a navýšením počtu dopravních nehod. Tady je všechno v pořádku, ale právě proto, že začal s ekokombíky, eh, bych chtěl přesně vědět, eh, jaká je ta pozice. A to, to se ho potom zeptám eh, neformálně osobně. Chtěl bych zopakovat, že bych konkrétně od něj, ale také od sekretariátu a právní služby eh, chtěl vědět, eh, jaká je přesně ta dohoda o ekokombicích. V příloze dvě toho odsouhlaseného textu v příloze, která obsahuje podmínky eh, o ekokombicích, tak tady jsou určité rozdíly mezi textem pana Lexfrida a textem rady. Takže problematika ekokombi je pro nás velice důležitá, protože čím dál více má firem má problémy. Pokud Na květinových trzích potřebujete v Nizozemsku více vozidel než v německém městě hned o kilometr dál vlivem, tohoto, vlivem této přílohy. Takže prosím, zajímalo by mě, co přesně eh, se myslí tím textem v příloze o eh, ekokombicích v tom textu, který odsouhlasil parlament a rada. Zajímal by mě názor nejen pana Lechfrida, ale i právní služby. Ano, samozřejmě Teď Gesine Majster, pan Leichtfried dostane slovo na konec. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat eh, Jorgu Leichtfriedovi eh, jakožto zpravodaji. Byl to velký kus práce, který se opravdu zdařil a v trialogu jsme dospěli k přijatelnému eh, výsledku. U dlouhých kamionů víme už dlouho, že máme různé názory a proto v tom textu nakonec nejsou. A to Jörg Leichtfried sám říkal, že tam, kde existují v členských státech státech eh, eh, do, dohody, tak tam mohou dále jezdit přes hranice, jako je to eh, ve Skandinávii. Je to i dostupné online a to jsou věci, které jsou pro nás důležité. My tady hovoříme o celoevropském řešení. Tak, aby některé aby bylo možné E, samozřejmě dosáhnout e, celoevropského řešení, protože e, kamionová doprava je celoevropská a proto potřebujeme rozumné řešení, kde by platili pro všechny stejná pravidla. Je otázka, jestli se to povadlo, když například auto může, nemůže, nebo nemůže jezdit s přívěsem, což ale rada vůbec nechce, takže tady je mnoho detailů, o kterých nechci dlouho hovořit, ale myslím si, že jinak je to to únosný kompromis. Máme tam také revizní doložku, která je pro nás velice důležitá. Takže komise eh, právě u eh, musí předložit zprávu o e, pokusech a e, je důležité, aby, e, aby to bylo dostupné pro každého, kdo je činný v dopravním sektoru, aby každý věděl, co smí a nesmí, respektive co musí. A proto si myslím, že je to rozumné a schůdné řešení, přestože jsme nedosáhli všeho, čeho jsme dosáhnout chtěli. Ano, tak to většinou v trialozích bývá. Dobře, teď Maria Kilonen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Chci poděkovat panu zpravodaji za jeho velice konstruktivní práci, která pomohla vyřešit problém míry a váhy. Což je téma, které budilo vášně. Je to pochopitelné, Protože tady hovoříme o logistice a dopravě, což je téma důležité pro celou Evropu. Dovolte mi připomenout, že existují rozdíly mezi evropskými zeměmi a jejich potřebami v oblasti dopravy. Já jsem například ze země dlouhých vzdáleností. Nemůžeme všude použít železnice. Železnice u nás prostě, ať už z toho technického hlediska nebo hospodářského hlediska se v některých místech nevyplatí. A proto nám šlo o flexibilní přístup k problematice dopravy. a o to, abychom měli možnost přepravovat větší objem zboží eh, za současného dodržení ekologických požadavků. Jsem tedy ráda, že zůstala možnost eh, řešení na míru, nejsem pro plošné řešení a jsem ráda, že se podařilo zachovat myšlenku toho, že mapa Evropy se skládá z různých zemí. A já chci poděkovat všem zainteresovaným stranám za velmi konstruktivní přístup a doufám, že konkurenceschopnost Evropy bude i nadále tématem, na které aktuálně budeme hledat společně odpověď. Takový finský vtípek. Já úplně chápu, že tady jedna kožešinová papacha nasadí každé hlavě. Takže je třeba tady propagovat společné principy do určité míry. Děkuji. Solange man das recht hat. E, děkuji. To pokud nemusíme nosit tyto čepice, tak s tím souhlasím. Prosím, máte slovo. Kistela? Keith Taylor? Yeah. Um... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu zpravodaji za jeho úsilí. A myslím, že to, že divel nevadí, vypadá líp. Zelení budou nadále podporovat návrh doporučení a na základě dohody, které se podařilo dosáhnout v průběhu trialogu s radou a komisí. Takže nehodláme předložit žádné pozměňovací návrhy. Jen chci říci, že pro naše skupinu je nejdůležitější problematika přeshraniční. A tady je možná ještě třeba najít tedy eh, věci ještě dovysvětlit. A pak je to problematika designu eh, tohoto spoileru. My si myslíme, že jeho použití by mělo být povinné, že by tady nemělo být dobrovolné, zdali ten designer nákladního vozu ho nakreslí nebo ne. To je všechno, děkuji. A nyní Luciana. Já myslím, že jsme dosáhli velkého pokroku v této oblasti. Děkuji také zpravodaji a všem, a jsem také vděčná zpravodaji za jeho, připomínky, za jeho zmínku Londýna a nutnosti zacházet ještě i dál, pokud jde o bezpečnost provozu nákladních vozidel. A on to řeší problema, tedy to aktuální téma městské dopravy nejenom v Londýně, ale v dalších evropských regionech. Například v Londýně máme před sebou ještě hodně práce, pokud jde o větší bezpečnost provozu nákladáků. Za poslední tři roky eh, zahynulo 980 chodců, nebo bylo vážně zraněno v Londýně a 577 cyklistů. Čili to jsou čísla za poslední tři roky a u cyklistů víme, že většina zranění je působena a úmrtí je působena právě nákladní střetem s nákladním vozidlem. A já bych tedy byla ráda, kdyby se problematika provozu nákladních vozidel ve městě objevila na našem programu. Měli bychom se v této věci snažit. Navíc tady za roky budeme v Londýně volit nového starostu, budeme na tuto problematiku upozorňovat všude, kde to bude možné a doufám, že i kolegové z Evropy se se mnou podělí o tyto snahy. Nemím, jestli má smysl zakazovat provoz nákladních vozidel ve městech vůbec. Existují však určitá omezení toho, v které době mohou výjíždět do města. A já si myslím, že vždy je třeba tedy zvážit, jaký to má, jaká taková omezení má hospodářský dopad oproti bezpečnosti chodců a cyklistů. Well, thank you. Jackie Foster. Děkuji vám, pane předsedo. A velmi děkuji eh, Jergu Leichtfriedovi. Eh, byla to, byla to ošidná zpráva a já si myslím, že práce, kterou odvedli eh, vyjednavací týmy na trialogu, eh, byla výborná právě tak jako eh, v práce ministru v radě. Výsledek je dobrý, samozřejmě mnoho těch problémů je zásadních. Pokud jde o design kabiny, tak se budeme muset asi schválit, vrátit k legislativě schvalování typů, protože ta by měla být aplikována v tomto sektoru. Ale mají, jsme podali pozměňovací návrhy které, na to, co možná nebylo úplně správné, což ale zrychlilo procesy výrobci automobilů, se kterými jsem mluvila, už se tím řídí. Já si myslím, že jde o velice stabilní, pevnou část zprávy. Jsem velice ráda, že jsme získali podporu eh, v problému eh, Irska a Spojeného království, který nebyl problémem pro ostatní členské státy, ale pro nás velice důležitý. Takže za to děkuji. A konečně k subsidiaritě ta byla vždycky klíčová právě pro tu irskou otázku. A přeshraniční dohoda je vždycky o tom, jak se dohodnete. Pokud eh, má přejet hranici 60 tunový, tunový nákladák, tak eh, se to musí obsahovat v té dohodě. Z pohledu britských silnic, my jsme poměrně rušný ostrov, tak my tam příliš nechceme ty veliké eh, kamiony, ale pokud se používají ve Švédsku nebo ve Finsku, tak eh, to je jejich věc. Já si každopádně myslím, že zpravodaj odvedl skvělou práci a konzervativní delegace ze Spojeného království tento návrh podpoří. A samozřejmě také pan Van Dálen, náš stínový zpravodaj, měl na vás některé otázky, které bych chtěla připojit a děkuji. Děkuji Ismail Ertuk. Děkuji. Také bych chtěl poděkovat z mé strany panu zpravodaji. Bylo to téma velmi komplikované to už eh, jsme věděli na začátku, ten eh, výsledek je akceptovatelný z mé strany, ale eh, chtěl bych říci, že pan zpravodek tomu určitě přispěl, ale chtěl bych trošku nalézt, nalít víno do vody, protože by se bývalo mohlo jít mnohem rychleji, kdyby Evropská komise v té poslední období nepostupovala tak v Mm, v té věci legislativy. Co je faktem, je, že tady máme různá témata, jako je aerodynamika, e, kabina řidiče, e, tam jsme dospěli dobrých výsledků, ale co se týče ostatní části, e, tam u těch přípojných vozidel a u kontejnerů, tak ty rozměry, které tam jsou povolené, to je dobré řešení, protože to přinese přidanou hodnotu tomuto odvětví, ale co není úplně optimální mm, a jako kompromis dobře ta e, review e, doložka, e, to by bývalo mohlo jít rychleji a chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, proč to nefunguje po, těch, po tom tříletém přechodném období. Ale ještě jednu věc, a to ty přeshraniční jízdy. Já osobně Nevím, jestli pan Van Dalen to tak vidí, jestli na to máme stejný názor, ale v jedné věci má pravdu. Já to interpretuji tak, že přeshraniční jízdy nejsou možné. To znamená, když jedna země to umožní a ta sousední země to nepovolí, tak potom to není možné. A já se ptám, například eh, v Německu, to je další věc, komise tam nepřišla se stanoviskem, jak často, když to mohu říci, já už jsem to položil několikrát, tento dotaz v, Němoc, v Německu jsou eh, eh, věci, které musí být eh, regulovány časově, protože Und dieses Problem müssen wir lösen. Tento problém musíme časově eh, vyřešit, protože když to nevyřešíme, tak v případě těch přeshraničních eh, jíst je tady problém té eh, odlišné interpretace, že tady máme jiné legislativní texty, není to pochopitelné. Takže v případě těch pokusů v těch reálných podmínkách, takže když to nějaké odvětví akceptuje, že v rámci že se o nic nepřijde v těch eh, obydlených oblastech. Týká se to také eh, dálnic. Mm, tam by se to mohlo zdůvoznit, ale já si myslím, že eh, se tedy dosílilo, čeho jsem mohla. Chtěl bych poděkovat panu zpravodeji, paní Ines Ayala. Děkuji. Já bych eh, chtěla také poblahopřát panu zpravodaji za odvedenou práci a eh, eh, bylo to pro něj dlouhé, je to velice komplikované, to status quo už máme a ten problém spočíval v tom, že komise tento stávající stav chtěla desestabilizovat, takže my jsme museli přijít s novými pravidly, které jsou v některých případech užitečné, v některých ne. Ne, já si myslím, že ten výsledek je eh, poněkud překvapivý. Chtěla bych, aby se to vysvětlilo. V návrhu zpravody se hovoří o tom, že směrnice se nazývá svým jménem. Já nevím, jestli by to v některých případech byl návrh, já moc tomu nerozumím. Jestli to znamená, že každý má možnost eh, nazývat eh, směrnici, eh, pro kterou je zpravodaj s jménem, tak já bych měla zájem o směrnici o pokutách, když na mě asi pošlouka hodí kameny, ale asi na pana Leichtfrieda taky mm, někdo na něj hodí kámen. Já si myslím, že nám bylo líto, že přes veškeré úsilí, tak ne, že by se to definitivně opozdila ta Eh, ta adaptace bezpečnosti těch eh, předních eh, dílů, té přední části, protože jsme mm, hovořili o tom, že prostřednictvím dalších dodatečných zařízení by se změnila dynamika nákladního vozu, tak by se bývalo mohlo využít. A já to podporuji, udělat kabiny, které by byly bezpečnější nejenom pro eh, řidiče, což je povinné, ale také pro eh, další uživatele silničního provozu, ale také pro zranitelné osoby a chodce v případě eh, nárazu. Já nevím, jestli kvůli podmínkám rady Eh, tak to bylo přesunuto až na rok 2022, kdy se o tom může znovu hovořit. Já bych chtěla eh, vědět, jestli při té příští revize, jak řekl eh, pan Lech, který řekl, že to jsou změny, které jsou pouze technické povahy, tak ta otázka bezpečnosti kabin pro zranitelné chodce a další zranitelné účastníky silničního provozu, takže jestli je toto věc pouze čistě technická, nebo to povede k něčemu dalšímu. A my bychom chtěli vědět, zda by zde parlament mohl s něčím přijít. A další věc, já bych chtěla eh, vědět nějakým jednoduchým způsobem, eh, zdali ty přeshraniční eh, jízdy se usnadní prostřednictvím té naléhavosti status quo, protože dodnes jsme s tím neměli žádný problém, ale já se obávám, že to, co je černé na bílém, tak to povede k problémům pro ty řidiče nákladňáků, kteří jsou z periferie a kteří mají vždy problém, aby přešli hranice. Danke sehr. Und Děkuji. Ach, Entschuldigung. Mluvám se. Nejprve ještě Eddie Vidua z, eh, z ředitelství pro dopravu. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, komise bych chtěla plně podpořit výsledek trialogu. Já nebudu do detailu probírat Eh, technické inovace, které jsou v textu. Dovolte mi jen stručně eh, zmínit nové, nová opatření, která zlepší aerodynamiku nákladních vozů, což bude mít pozitivní dopad na snížení spotřeby a také na zlepšení bezpečnosti dopravy. Také bych rád zmínil výjimky pro určitá vozidla, která používají alternativní palivo což podle našeho názoru povede k větší propagaci tzv. zelených vozidel. Komise lituje, že některé aspekty původního návrhu nebyly řešeny. Tady bych rád zmínil pravidla, která jsme navrhli, aby se zlepšilo eh, boj proti přetěžování. Jak víte, to má obrovský dopad na bezpečnost provozu a také na kvalitu infrastruktury. Já bych byl dal přednost striktnějším pravidlům, ale jak už řekl pan zpravodaj, text je kompromisní. Také bych rád znovu potvrdil, že komise plně podporuje text, který máme před sebou na stole. Ta práce ještě neskončila, jak už také bylo řečeno je třeba ještě pracovat na technických detailech, zvláště pokud jde o potenciální modifikaci legislativy o schválení typu. Tady komise urychluje práce na technických aspektech. Rádi bychom tento návrh měli hotový v roce 2016 Já doufám, že se potom můžeme spolehnout na parlament jakožto kolegislátora v tom smyslu, že tento návrh zařízení o schválení typu projde. A konečně, pokud jde o přeshraniční užití vozidel, tady si poznamenávám, že to nebylo řešeno v tomto ustanovení a je pravda, že ta pravidla nejsou dostatečně jasná. To je něco, co asi budeme muset řešit později. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a ještě jednou pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, kolegové, děkuji za připomínky. Pane van de Kamp, samozřejmě, že to není obsah, který jsem si přál. Ale já jsem viděl svoji úlohu zpravodaje jakožto takový úkol ve dvou fázích. Za prvé tady jsem chtěla prosadit věci, které považuji za nezbytné a po rozhodnutí v rámci trialogu bylo naší povinností je hájit rozhodnutí parlamentu proti radě. A my jsme se tedy snažili ze všech sil, ať se nám to líbilo nebo ne. Prošly i věci, které se nelíbily například paní Meissner, ale byla to oficiální pozice parlamentu. Myslím si, že to byl férový způsob, jak to řešit a já sám tedy nemám jiné vůbec žádnou představu o tom názvu. Já jsem jenom slyšel, že ta pravidla se mohou měnit a možná do budoucna je to někde na, pro, na programu, ale to se tady ještě můžeme ověřit. Možná, že do budoucna se proslavíme ještě mnohem víc. Pokud jde o přeshraniční provoz, z mých jednání s radou a na, při jednání s radou a komisí jsem byl pověřen tím, abychom dospěli k rozhodnutí. A to se povedlo. To, co jsme dohodli během prvního čtení, je nyní obsahem kompromisu. A pokud je ta právní situace tak trochu nejistá, tak taková přece byla i předtím. A pokud chcete větší jistotu, můžete se obrátit na soud. A pak dostanete tedy určitou míru právní jistoty. Takhle se tedy věci stojí a já jsem také tedy nakloněn kompromisu. Ten kompromis už se nemůže změnit, takže já na vás apeluji, abyste nepředkládali žádné další pozměňovací návrhy. Já bych totiž byl nucen je odmítat, vzhledem k tomu, že kompromisu už bylo dosaženo. A děkuji vám tady všem za vynikající práci, pane předsedo. Já vám osobně chci poděkovat za to, že jste nám nechal volné ruce. To bylo velmi užitečné. Pan Fandálen už vypršel čas, můžete jenom velmi stručně. Budu stručný, jak je mým zvykem. Já jsem položil konkrétní otázku k příloze 2 a nedostal jsem odpověď. O, řekl jsem, že bych rád, že bych uvítal vysvětlení právní služby, takže chtěl bych slyšet odpověď právní služby k mé otázce k příloze 2. Der Herr Berichterstatter meint dazu diesmal auf Deutsch, das ist mir dann etwas leichter in so komplizierten. Pane předsedo, já jsem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 Tentokrát odpovím německy, aby to měl jednodušší. Pokud jsem to pochopil správně, tak eh, pan eh, Van Dalen se ptá na jaksi přílohu k dodatkům. Eh, je tam jeden jedna dodatek, který se týká pozice rady a potom je tam jeden dodatek, který se týká pozice parlamentu. A ty jsou rozdílné, ale nespadají do závěrečného kompromisu, takže nebudou mít žádné zásadní právní Eh, účinky. Eh, pokud jsem tu otázku pochopil správně, tak jde tu ještě o objasnění detailů. Eh, je potřeba ty přílohy ještě proskoumat a každopádně to nemá žádný vliv na ten kompromis tak eh, možná já bych k tomu ještě eh, něco připojil. Ten anex samozřejmě k tomu může být připojen, ale nebude mít žádný právní, práv, právní závaznost, protože cílem je ta reforma, ale Eh, pokud jde o pozici eh, Kalase, který to řekl v radě a přidal k tomu ten dodatek, eh, tak já si myslím, že zároveň by tam měl být přidán dodatek, který by tam měl být dodat, jak, dodán jako odpověď na otázku, otázku Ismaila Ertuga a mě, kdy Kalas jasně řekl, že přeshraniční jízdy monster traků jsou podle evropského práva zakázáno. Eh, můžeme se na Kalas, na Kalas se odvolávat, protože ten nebyl komisařem pro dopravu pouze jeden rok, ale pět let a eh, během té doby otočil o 180 stupňů. Eh, to samozřejmě může dělat, ale jestli je to správně, to je jiná věc. Ty dodatky k tomu mohou být připojeny s oběma tyto dotazy, ale odsouhlasený byl ten text. O tom už, ten text už odsouhlasila rada a my ho také odsouhlasíme. Kdo chce podávat pozměňovací návrhy, může až do 4. února února, ale jak jsem slyšel, tak ty pozměňovací návrhy budou muset být odmítnuty, aby kompromis nebyl ohrožen. Jsou k tomu ještě nějaké dotazy? Eh, omlouvám se, že do toho ještě vstupuji, ale já bych měl také otázku ohledně těch různých pokusů v terénu, eh, které se neustále a neustále prodlužují. V tomto případě musí komise zaujmout pozici. Ano, samozřejmě, říká předseda, ale to teď není předmětem této debaty. E, tady, se ho, tady hovoříme o rozměrech, ale mně také připadá šílené, že, ten, že pilotní projekt může být nekonečný. To můžeme rovnou říct, tak ať to trvá věčně. E, komise, to by se už nemělo stávat, to byste měli sledovat ty pilotní pokusy. Pilotní pokus by měl být omezený a ne nekonečný. Ono nic netrvá věčně, ale v tomhle případě by to mělo platit zvlášť. Takže pozměňovací návrhy do 12.00 4. února. Děkuji vám ještě jednou za tuto debatu, děkuji zpravodaji a děkuji stínovým zpravodajům, kteří navzdory rozdílným názorům, pokud to správně vnímám, eh, zastupovali společnou pozici výboru. To je velice dobře a s tím výsledkem se můžeme všichni spokojit a eh, doufám, že se to projeví v hlasování. Teď se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání. je doporučení komisy ohledně jednání o dohodě TTIP. Máme tu eh, na, pořadě, na pořadu jednání prezentaci stanoviska pana Vina, Vima van de Kampa. Děkuji vám, pane předsedo. Všichni víme, že vyjednávání se spojenými státy o eh, dohodě TTIP jsou složitou záležitostí Nevíme přesně, jaká je nyní situace. Paní Malmström se snaží o vyšší transparentnost vyjednávání. A já jsem se pokusil o co největší stručnost svého stanoviska jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Hovoříme tedy o značných zájmech Evropy i Spojeného státu v dopravním sektoru. Můj návrh máte před sebou a velice by mě zajímaly vaše komentáře. Děkuji. Na řadě je Jörg Leichtfried. Děkuji, pane předsedo. Za sociálně demokratickou frakci jsem eh, získal to potěšení hovořit k dohodě TTIP a chtěl bych poznamenat několik věcí. Z principiálního hlediska dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unii o volném obchodu eh, je téma, o kterém se dá dlouho diskutovat. Ale když už takováto dohoda eh, existuje, tak jde nad rámec obchodní politiky a bude mít eh, eh, masivní důsledky pro celou Evropu. Jde tady o e, mezinárodní arbitráže, o státní e, o judikatury jednotlivých států, jde tady o transatlantickou regulaci, transatlantické regulační grémium, e, hrozí, že nám někdo bude přetepisovat, jaké máme přijímat zákony, mohou být sníženy naše standardy, například v bezpečnosti silničního provozu a tím by se situace zcela změnila. Pokud americká dopravní politika eh, chce například v oblasti nákladáků, chce například typizovat nákladáky, eh, tak, aby měli tu velikou kaputu s motorem, tak to je problém a to eh, je problém, o kterém musíme hovořit. Já mám v současnosti ten pocit, že z obsahového hlediska dohoda TTIP Právě tak, jak se to myslí, právě tak, jak k tomu k výboru INTA je příslušný místo předseda výboru INTA, e, bude vést k tomu, pokud komise e, si to nerozmyslí a ne e, založí vyjednávání s Amerikou na jiném základě. Děkuji, Jackie Foster. Děkuji, pane předsedo a děkuji Vimu van de Kampovi za velice přímočaré a poměrně všeobecnou krátkou zprávu. Samozřejmě o TTIPu se diskutuje velice zapáleně v celé řadě výborů a je velice dobře, že o něm diskutujeme i my. Samozřejmě souhlasím s tím, co eh, pan zpravodaj nadnesl a my ze Spojeného království i z celé ECR eh, e eh, si děláme starosti ohledně toho, že zatím eh, tam nebylo nic, co se týkalo dopravy a proto je dobré, že ty body, které jsou tu obsažené, se týkají působnosti našeho výboru. Pokud jde o dopravu a logistický sektor, měli bychom se v Evropě těšit, měli bychom mít prospěch se zvýšeného bilaterálního obchodu, což je perspektiva pro pracovní místa v evropských firmách, to je poměrně jasné. Pokud jde o samotnou dopravu, tak eh, Zejména tady jde o e, Open Skies, o projekt e, otevřeného vzdušného prostoru EU-USA. S tím ale pořád ještě e, máme problémy, pokud jde o Fly America a to neustále projednáváme s Američany a ty problémy trvají. A teď už jednáme o TTIP a přitom některé z těch problémů jsou zamrzlé už mnoho let a je potřeba je vyřešit my podporujeme v principu tuto velkou mezinárodní dohodu a ta dohoda by měla obsahovat podobné části. A dále eh, pokud jde o e, námořní dopravu, tak zase tady e, neexistuje vzájemné uznávání v některých oblastech, e, pokud jde o technické aspekty, údržbu a tak dále. To tež u letectví. Je to poměrně složitá problematika, kterou je opravdu potřeba vyřešit, pokud chceme komplexní obchodní dohodu. Před námi tedy ještě dlouhá cesta a samozřejmě sledujeme, co se děje v ostatních výborech, protože je to téma nesmírně široké ale my jsme teď udělali dobrý začátek, už máme témata k diskuzi a určitě i další poslanci budou mít připomínky. Takže ještě děkuji panu zpravodaji a ECR vás podporuje a doufá ve zdárný závěr. Děkuji Gesine Meissner. Eh, děkuji panu eh, Van de Kampovi. Myslím si, že jeho stanovisko je velmi vyvážené. Já, eh, bylo to obecné, já budu také hovořit obecně, jedná se o obchodní dohodu, jak už obchodní eh, eh, dohoda jako jiné, o kterých se jednalo. Eh, já si myslím, že TTIP je rozhodně velice důležitým tématem ve volební kampani a já si myslím, že je důležité, abychom se na to podívali racionálně, abychom předem to nějak neposuzovali, ale abychom se podívali konkrétně opravdu, o čem se bude jednat. To je tedy obecná připomínka. Samozřejmě by to mělo být co nejtransparentnější, potom Eh, Olivie a Cecília Malstrom o tom také hovořila, že je důležité, aby eh, členské státy eh, o tom věděla, aby to bylo transparentní. Ty naše standardy jsou naše standardy, o těch se nediskutuje, to je další věc. A nyní ohledně přepravy. V přepravě je to důležité, jedná se o praktické věci, například při osvědčování přizpůsobení eh, mnozí v automobilovém průmyslu čekají na to, že to eh, bude výhodné pro vývoz automobilů do Spojených států. Zde vidím šanci, eh, to je v té typu, na to bychom se měli podívat, se rozhodující, že Jackie se o tom zmínila, že Eh, přeprava je věc, o které se může jednat, protože když musíme mít obchodní dohodu, tak je potřeba zohlednit všechny eh, odvětví, tak jako doprava. A tady se hovořilo o tom, že v tom třetím bodě, o kterém jsme hovořili, eh, tady to phone ownership, takže to je důležitější pro Spojené státy než pro nás, protože je důležité, když budeme mít toto dohodu, takže by se toto nezměnilo, ale já bych chtěla poukázat o to, aby tam neexistovaly eh, nerovné příležitosti. Týká se to eh, lodní, eh, lodí a protože američané nedovolují tolik věcí, co se týče oprav třeba lodí na evropském území a Eh, potom co lodě se vrátí do Spojených států a potom Jones Act, eh, o tom se tady také hovořilo, eh, tady to se dalo do pohybu, ten Jonesův zákon a to je šance pro Evropu, v těch bilaterálních dohodách bychom mohli dosáhnout dobrých výsledků, takže tady čeká nás velká práce, mnohé se dá zlepšit, protože nemáme vždy rovné příležitosti a musíme nestatit ze zřetele dopravu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi nejprve poděkovat kolegovi panu van de Kamp za jeho stanovisko. Samozřejmě my jako zelení předložíme nějaké pozměňovací návrhy, ale spíše k té obecné diskuzi o dohodách TTIP. Lidé, kteří říkají, že tady nediskutujeme o evropských normách, nemají pravdu. I paní komisařka Malmström, která je ochotná hovořit o TTIP, hovoří o tom, že jde především o normy. Mezi Spojenými státy a Evropou už dnes nejsou téměř žádné celní bariéry. Tady jde teď o takzvané necelní překážky obchodu a tomu my říkáme regulace. Takže eh, si nemůžeme nic nalhávat. Na jedné straně nemůžeme říkat, že naše normy jsou nespochybnitelné, na druhé straně jednat o něčem, co je vlastně o regulaci. Je třeba tedy být v tomto ohledu upřímný. A neměli bychom ani tvrdit, že tohle nebude předmětem diskuzem. My eh, tedy předložíme pozměňovací návrhy k této věci. Budeme citovat paní komisařku Malstrem, proti tomu nemůže přeci nikdo být, nejméně ze všeho ALDE. A pokud jde o problematiku dopravy, tady je tedy otázka například regulace provozu vozidel. Souhlasím s tím, že problematika dopravy obecně nebyla ještě příliš velkým tématem, ale vedla se diskuze o regulaci vozidel, a lidé říkají, že spoustu těch technických aspektů lze vyřešit v rámci TTIP, ale teď je otázka, co je to technické. O tom se vede ta velká debata. To, co je věcí technickou pro jednu osobu, je věcí politickou pro jiného. Například bezpečnostní prvky vozidel. Často se říká, nezáleží na tom, jestli sedíte v americkém nebo v evropském autě. Eh, protože je to stejné. Možná z pohledu řidiče, ale chodec je na tom lépe v Evropě než v Americe. Právě proto, že tady platí různá pravidla toho, jak projektovat automobily. A teď je otázka tedy, co je technické a co je politické, kdo o tom, o tom bychom měli diskutovat, je otázka, kdo to finálně rozhodne. Tady bychom byli, měli být mm, tedy velice kritičtí, neměli bychom být zbytečně naivní a my k tomu předložíme pozměňovací návrhy. A teď ještě otázka ke kolegům, kteří mají velké zkušenosti z dopravy. Kolik lidí opravdu ví, že existuje technické nařízení a že tedy běží velká debata o tom, jak harmonizovat technické parametry eh, vozidel protože v Ženevě se o tom už dlouho jedná na půdě zvláštního výboru OSN. Téměř tedy každý týden se tam setkávají odborníci na dopravu, skoro jako v našem výboru pro dopravu, a debatují o novém vývoje, čili neměli bychom tvrdit, že TTIP bilaterálně by měl řešit všechny věci, tedy, které už běží pod pláštíkem OSN v Ženevě. 10. až 15. března v Ženevě proběhne tzv. Světové fórum o harmonizaci technických parametrů vozidel. To znamená, že kolem stolu budou i Japonci nebo Číňané. Proč bychom to tedy měli prosazovat pouze formou TTIP, protože díky tomu je to um, díky tomu to bude méně transparentní. Ve chvíli, kdy spousta lidí ani neví o tom, že existuje takovéhle fórum na bázi OSN. A já myslím, že stanovisko výboru pro dopravu je v tomto ohledu velice důležité. Měli bychom upozorňovat na tyto skutečnosti. A já myslím, že bychom se na tom mohli dohodnout minimálně s drahým kolegou Van de Kampem. Děkuji za veškeré komplimenty pro Vima a nyní paní Damato. Dann kommt Ines Ayala Sender. Ne, takže Ines. Gracias, sí. Eh, děkuji. Já sdílím eh, tyto obavy. Já eh, souhlasím s tím, co řekl pan Dekamp a jsem ráda, že toto předložil, protože tyto otázky nebyly zohledněny. A právě by se v tomto případě jednalo o prvky, které by by nám umožnili, abychom si byli více vědomi eh, rizik, eh, která souvisí s podpisem smlouvy eh, TTIP. My zatím to pro nás není transparentní a zatím s tím tedy nemůžeme souhlasit. Já bych chtěla tomuto výboru navrhnout, že by bylo dobré pozvat paní Malmstrom, protože paní Malmstrom je součástí a byla by dobrá výměna názorů. Každopádně zde chybí eh, sociální a environmentální doložky, které jsou pro nás zásadní, potom všechno to, co souvisí s ochranou veřejných služeb, tak jak to chápeme eh, v Evropě ehm, ve Spojených státech a práva cestujících. A potom všechno eh, podmínky zaměstnanců, odbory Eh, já vím, eh, že existuje zájem, aby Evropa eh, v této oblasti mohla zlepšit otázky odborové, aby se nezhoršily. A potom všechno to, co souvisí s těmi spory velkých podniků. My jsme byli svědky konfliktu mezi Boeingem a Airbusem Eh, bylo to eh, v rámci, který eh, nevím, který, že by to usnadnil, kdyby něco takového bylo znovu. Výměna údajů, mm, to je znovu aktuální kvůli atentátu na Charlie Hebdo, takže o tom se znovu hovoří. A zde jsou aspekty, které souvisí nejen s bezpečností, ale také obchodní údaje, které se využívají a které souvisí také s přepravou velmi úzce. A proto si myslím, že bychom měli zlepšit eh, všechny ty eh, první eh, předpoklady, než začneme o tom jednat, o té přepravě. Děkuji. Nyní má slovo Maja Kellen a já mm, vás poprosím, když už se přihlásíte, abyste nezapomněli vystoupit. Kyllä se ehti vielä nytkin. Ihan hyvin. Ei mitään hätää. Uh, ensin... Není čeho se obávat už to nepromeškám. prvé chci poděkovat zpravodajovi za toto stanovisko a chci vám připomenout, že by bylo dobré, kdyby text odrážel i to, co jsme řekli předtím k transparentnosti celého procesu a k tomu, jak eh, jsme zohlednili nebo naopak ignorovali některé oblasti. Naše skupina není úplně nadšená tě, celé, těmi okolnostmi jednání TTIP. Přesně naopak, díváme se na to velmi kritické, máme obavy, kam až nás to dovede. Hans Eckelt eh, řekl velice cené připomínky, které mohu podpořit. Ve světě se tady dějí i ve světě tady běží i jiná jednání než pouze typ. Na to nesmíme zapomínat, musíme se také uvědomovat, že kolem nás běží kontinuální změny. A my bychom rádi zdůraznili, že sektor dopravy by by se měl zasazovat o to, aby výsledek jednání TTIP nevrl například k sociálnímu dumpingu, což už je v Evropě v oblasti dopravy problém. Můžu hovořit vlastní zkušenosti. Já jsem jednala s Američany a když pan Van de Kamp upozornil na problematiku doků a loďařství. Já jsem kdysi jednala s ministerstvem s ministrem dopravy Spojených států o ledoborcích a ten mi řekl naprosto jasně, že Evropané nikdy nepostaví plavidlo, které by koupily Spojené státy, i kdyby to náhodou dokázali stokrát laciněji. To bylo velmi přesvědčivé prohlášení. Já jsem tedy nenabízela dále finské ledoborce, protože jsem pochopila, že na úrovni kongresu je tak silná protekcionářská nálada, že by se mi to stejně nepovedlo. Děkuji. Děkuji. Kristin Renoir Děkuji panu zpravodaji za jeho návrhy. Je poměrně mimořádné, že když vyjednáváme o obchodní dohodě, tak se vůbec nehovoří o problémech dopravy. přestože v kontaktu s průmyslovým sektorem a s automobilovým sektorem, e, leteckým průmyslem a tak dále, víme, jak je pro ně těžké získat přístup na americký trh. Takže my bychom očekávali, aby se o těchto otázkách při nejmenším mluvilo a o jejich důležitosti pro evropské podniky. Pokud se o to, co e, řekl pan Leichtfried za naši frakci, k tomu e, nemusím e, nic dodávat. Poměrně jasně vyjádřil obavy sociální demokracie a mnozí z nás se s jeho komentáři jistě stotožňují. Chtěla bych říci, že vytvoření toho leteckého panelu by pro nás bylo velice zásadní. Paní eh, Arunuto, děkuji vám. Front National, kterou zastupuji, je samozřejmě zásadně proti tomu, aby pokračovala vyjednávání o dohodě TTIP. Pokud by tato vyjednávání dospěla do konce, byl by to dal, byla by to další tvrdá rána pro naše ekonomiky, naši demokracii a naši svobodu. Kromě toho e, právě sami američané berou tuto smlouvu jako jakési ekonomické NATO. A my samozřejmě jsme proti tomu, aby se vyjednávání vztáhlo i na otázky dopravy, protože na rozdíl od Spojených států Evropská, Amerika, Evropská unie odmítá chránit e, tento svůj strategický sektor. Za to e, Spojené státy zavádějí omezení pro zahraniční akcionáře ve svých aerolinkách a my děláme pravý opak. Brusel brání členským státům bránit své aerolinky, což je značný rozdíl mezi eh, omezeními ve Spojených státech a v EU a mezi, tedy mezi těmi omezeními v Evropské unii a mezi eh, mezi tím, jakou svobodu mají Spojené státy. Spojené státy budou i nadále chránit eh, svůj letecký sektor a já bych raděla, abychom dělali to tež protože jinak Evropská unie riskuje, že eh, rozšíří krizi i na letecký sektor v členských státech. Děkuji, nyní Pavel Telička. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, samozřejmě výbor TRAN eh, je eh, relevantní, protože jsou tu určitá témata, eh, která prosakují i do naší kompetence. Ale na druhou stranu jsou tu také témata, která jsem našel v tom stanovisku, která by se měla řešit a neřeší se. Samozřejmě my jsme nepsali vyjednávací mandát, ani jsme ho neschvalovali. To byl postup, který prováděla pouze komise a rada a já mám pocit, jak už zmínil jeden z kolegů, že by stálo za to pozvat komisařku Malmström do našeho výboru. Dokonce bych možná řekl, že by bylo dobré si sem pozvat i vyjednávače, ti, ti, ti, ty, kteří se účastní vyjednávání den co den, tak, abychom zjistili, proč o některých otázkách se nehovoří, možná to má své dobré důvody, a e, jak vyjednávání pokračují, zejména v oblasti standardů, e, které by mohly spadat pod naši kompetenci. Takže ať už to bude komisařka Malmström, soudcem nebo vyjednavači nebo obojí, to už nechám na vás, ale ze zkušenosti z jiného výboru vím, že něco takového by určitě stálo za to. To bylo za prvé. Teď za druhé. Otázka transparentnosti se vynořuje neustále zas a znova, nejen v tomto výboru, ale i v dalších. Je to velice populární téma, ale řekněme si upřímně, já si nevzpomínám v nedávné minulosti žádnou jinou dohodu e, této povahy, e, která by měla takovou úroveň transparentnosti. Z e, části také díky tlaku Evropského parlamentu. Všichni smíme chodit do náslechových místností při debatách, e, máme k dispozici příslušná ustanovení, máme spoustu materiálu. Pokud jde o ten návrh stanoviska, e, tak myslím si, že je dobře napsané z několika důvodů. Jsou tam identifikované problémy a pan Van de Kamp e, tam zahrnuje i otázky dopravy, což je pozitivní. Já k tomu mám možná e, ještě pár příspěvků, než to bude konečně podáno, ale myslím si, že je to velice vyvážené stanovisko a budeme moci pokračovat, jakmile se setkáme s komisařkou v našem výboru. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná. V doho- textu dohod TTIP toho není o dopravě mnoho, jsou tam jenom obecná prohlášení k námořní dopravě, k letecké dopravě a proto chci říci, že poté, co byla uzavřena dohoda o leteckém provozu mezi USA a Evropou, chybí skutečná reciprocita a ta není v našem zájmu. A za druhé ve Finsku mm, vnitrostátní říční doprava a výkonnost plavidel eh, Myslím si, že tady, tady je tak, jde o takový útok na evropské normy, které jsou v tomto ohledu striktnější než ty americké. Děkuji, nyní Tomas Puleva. Děkuji. Velmi stručně chci poděkovat našemu zpravodaji za toto velmi dobré doporučení. A jménem své politické skupiny EKR chci říci, že tato dohoda se Spojenými státy je skvělou příležitostí pro evropskou dopravu, zvláště ve dvou oblastech. V oblasti letecké dopravy tady je to jenom takový příklad, je to možnost aby i evropské eh, podniky létaly do amerických měst a prodávaly letenky. A pokud jde o námořní dopravu, tady máme ten tzv. Jones Act, který říká, že celá oblast dopravy může probíhat jenom eh, s pomocí plavidel, které byly vykonstruovány, vyrobeny eh, v Americe a jsou vlastněny a provozovány americkými vlastníky. Tady bychom měli dál jednat donutit Američany, aby se vzdali svého protekcionistického přístupu. Moje politická skupina EKR a já konkrétně jako poslanec z Polska si myslím, že dohody TTIP nabízejí obrovskou příležitost pro evropský sektor dopravy. Děkuji. Also zunächst wollte ich mal mal darauf hinweisen, dass ich. Bych rád upozornil na to, že tady jsem zástupcem eh, výboru Trans a proto mi tady fin, pan de dal k dispozici svůj návrh. Já jsem předložil dva pozměňovací návrhy, které eh, akceptoval, za to chci opravdu poděkovat. Pokud jde o jednání výboru, šlo právě o tuto nerovnováhu mezi leteckou a námořní dopravou, protože Spojené státy americké neuznávají Evropskou unii jako instituci. A to platí po celém světě. Se všemi ostatními státy máme bilaterální dohody o letecké a námořní dopravě. Je to tedy dohoda mezi Evropskou unii a konkrétní zemí, ale Amerika takhle nepostupuje. A tady je důležité, abychom je k tomu donotili, protože z jejich hlediska ten přístup dává smysl. Oni díky tomu mají vlastně výhodu Mm, v rámci přístupu na jednotný evropský trh, ale my ne, opačně. A proto mi tedy předseda parlamentu řekl, že nebude vůbec jednat o dohodách TTIP, pokud nebude snaha uznat Evropskou unii jako instituci, zvláště tam, kde jde o protekcionářská opatření v letecké a námořní dopravě. A samozřejmě američané se vůbec nebudou, nebudou ochotni toto měnit ani v rámci dohod té TTIP. My jsme slyšeli od Gazíne, od Maji, a že tedy ten optimismus už chybí. A pokud to pro nás nebude mít žádnou výhodu, tak to prostě neuzavřeme. Jde o regulaci, to už tady správně řekl. A to musíme říct si jasně, a pak také tedy od půl, ten půl milion pracovních míst, které by bylo možné vytvořit. Mně by stačilo 100 tisíc, ale jestliže eh, tady půjde celkem o půl milionu, z toho 490 tisíc v Americe, 10 tisíc u nás, tak to rozhodně není dobrý obchod. A teď je otázka, jak to celé poběží. Je to celé tady v rámci nejvyššího utajení. To je nepřípustné. My potřebujeme co největší transparentnost, abychom věděli, aby nedo, nedošlo k tomu, že nejdřív po nás budou chtít něco schválit a o týden později k tomu obdržíme dokument. Za druhé, prováděcí akty. Například katolické státy, které nemají nezávislou justici, tady tedy je třeba, s nimi je třeba jednat jinak, ale my jsme právní stát. Spojené státy jsou právním státem. Proč tedy mít uh, vedlejší legislativu prováděcí akty? A možná tedy uvažují tím tím směrem, že tedy vlastně se dá vydělat advokátům, ale my jsme právní stát a je třeba nastavit jasné hranice. Protože si myslím, že i ve v Americe, tedy na druhé straně, například v odvětví automobilu, jsou podmínky lepší než u nás, ale o tom tedy musí rozhodovat příslušní, příslušné parlamenty, nikoli nějaké skupiny právníků. My se tedy musíme dohodnout na tom, co je nezbytné prosadit a musíme eh, přistupovat k věci do určité míry skepticky. Argumentovat obchodním tajemstvím to už dnes neobstojí. Máme přeci volný obchod, i pokud jde o ten přeshraniční obchod. A tady tady pravda je, že jde především o regulaci a je třeba dbát i na ostatní opatření a nyní Kezine. Děkuji. E, ty jsi mě citoval. Já bych tě chtěla požádat, že když jsi v tomto výboru a když ho, hovoříš pro přepravu, tak aby si hovořil vyváženě. To je kritika a ta pozitivní. E, dobře, když o tom hovoříš, my máme všichni názor ke typu, existují také šance, já jsem eh, řekla, že ten Jonesův eh, zákon je v pohybu, a to se nám eh, líbí, ale ty, když hovoříš jako předseda výboru Trump, tak musíš odrazit to, co my tady říkáme, protože tady máme různá stanoviska. Samozřejmě to jsou stanoviska, ale ke T-typu i ve výborech, i v politických skupinách, pokud já vím, Eh, možná máte jednomyslnou pozici u vás, ale to by mě tedy eh, překvapilo, to není asi případ, ale, ale eh, pokud mám schrnout všechny tyto rozdílné názory, prosím. Sorry, just one sentence. Let's be fair on Omlouvám se, jenom Mluvám se jenom jednu větu. Buďme, eh, buďme fair, pokud je o transparentnost. Pokud hovoříme o tajemství nebo eh, v nejvyšším stupni utajení, tak to je úplně mimo realitu. Máme v podstatě všechny papíry k dispozici. Já nevím, jestli jste využili té možnosti jít do náslechové místnosti nebo číst si ty texty. My máme neustále možnost zvát si zástupce komise. Já už jsem vyjednal hodně dohod a hodně umluv, včetně přístupu České republiky k Evropské unii. To je zcela neporovnatelné, pokud jde o transparentnost, z jak jakýmikoliv e, jinými dohodami. Takže používat slova jako utajení je úplně mimo realitu. Já si ale myslím, že, to, že tady jsou různé stupně, eh, na, které dokumenty získáte, které dokumenty si můžete kopírovat, můžete jít do místnosti, ale nemusí, nemůžete si nic zapisovat, nesmí se o tom nikomu nic říkat. Eh, nesmíte. Eh, pokud tohle není top secret, tak už nerozumím světu. To, že se to má změnit, to je dobře, je na to veřejný tlak, ale co z toho mám, když jdu do nějaké tajné místnosti, přečtu si ty dokumenty, vím přesně o čem je, ale nesmím nemůžeme to nikomu předat dál. To by se mělo změnit. Já vás budu informovat o tom, až to takto půjde, protože to pak bude úspěch nás všech. Teď tam slovo komisi pan Marko Joko. Thank you, thank you, chairman, for, for... Děkuji vám, pane předsedo, že jste mi dal slovo. Já jsem hlavní vyjednavač eh, v oblasti služeb, takže eh, se zabývám některými věcmi, o kterých jste hovořili, samozřejmě ne všemi, ale mám eh, určitý přehled. Já e, nebudu e, se zabývat těmi tématy, které, která se netýkají e, dopravy, protože to jde trochu, to, to, to, to, to jde trochu nad rámec těch kompetencí, týká se to všech sektorů. Ještě než se přesunu k samotné dopravě, tak chtěl bych říct jednu věc k té transparentnosti. Myslím si, že komisařka Malmström se velice zasloužila o zlepšení. Za posledních za poslední týdny a měsíce, kdy je ve funkci. Myslím si, že eh, ten současný systém s náslechovými místnostmi je velký pokrok. vy říkáte, že by to mělo jít ještě dál, já to zcela chápu, ale musíme si uvědomovat, eh, jak řekl i jeden z poslanců, že toto vyjednávání je opravdu e, bezprecedentní, pokud jde o transparentnost. Možná můžete říct, že to není pozitivní signál, protože to znamená, že je špatná situace u těch ostatních vyjednávání. Ale e, je pravda, že e, u TTIPu pokud jde o transparentnost, tak eh, pro občanskou společnost, eh, tak pro eh, evropské i národní poslance je ta transparentnost bezprecedentní v porovnání s předchozími jakýmikoliv vyjednáváními. Víc bych k tomu říkat nechtěl, pouze bych chtěl zúraznit, že poslanci mají přístup přístup ke všem eh, dokumentům Evropské unie ve čtecí místnosti. A eh, já bych se chtěl eh, vrátit k to, k teď k tématu dopravy. Pokud jde o to stanovisko, tak je tam také zdůrazněn ten aspekt, že doprava zatím nebyla příliš tématem vyjednávání. Já jsem vyjednavač za služby a e, chtěl bych to trochu upřesnit. Pokud někteří z vás šli do e, čtecí místnosti, tak víte, že už v říjnu 2013 připravila komise dva takzvané non-papers, jeden o letecké dopravě, jeden o námořní dopravě. A tyto dokumenty, e, které jsou vám k dispozici, představují velice všeobecný způsob, ne tedy se všemi detaily, eh, tedy představují témata, která by Evropská unie chtěla projednávat při vyjednávání. Jsou to ta témata, o kterých jste se tady zmínili. Je to téma jako e, Jones Act anebo omezení v letectví, ale i další e, jako témata týkající se Fly American, týkající se bezpečnosti leteckého procesu, vzájemné leteckého provozu, vzájemné uznávání a tak dále. Takže podle mě není e, odrazem reality, pokud bychom říkali, že dopravní témata zatím nehrála žádnou roli v těch vyjednáváních. Což platí i pro eh, eh, zadávání vládních veřejných zakázek, což už je nad rámec eh, mé působnosti. To je důležité téma v oblasti přístupu na e, americký trh. Říkáte, že existuje asymetrie mezi e, otevřeností Evropy a uzavřeností USA, pokud jde o přístup k, e, veřej, k trhu s veřejnými zakázkami. Protože všichni víme, že e, v Americe jsou e, zásadní omezení. Zase to je téma, e, které je jednou z našich hlavních priorit. Pokud jde o dopravu, tak tady jsou veliká omezení v oblasti infrastruktury i dalších sektorů. Takže nejen v oblasti služeb, která je mou starostí, i v oblasti vládních veřejných zakázek. Hodně hovoříme o dopravě s Američany, takže z mého pohledu e, ten výrok je potřeba pozměnit, aby reflektoval realitu vyjednávání. čímž také reaguji na to eh, usnesení, které parlament přijal v květnu 2013, kdy zdůrazňoval eh, dopravní eh, aspekt jakožto zvláštní zájem Evropské unie. Někteří poslanci se správně zmínili o tom, že některé otázky dopravy jsou v Americe velice citlivé citlivé, protože údajně e, souvisejí s e, problémy národní bezpečnosti. Jones Act pochází z 20. let, 20. století, kdy mohly existovat legitimní národní bezpečnostní zájmy, ale dnes už je to velice sporné. E, ta omezení v letectví, pokud jde o vlastnictví a kontrolu podniků, mohou mít národně bezpečnostní základ, dá se dohadovat, zda je to ještě dnes přijatelné, zejména v bilaterálním vztahu mezi EU a USA. Jsme tedy konfrontováni s politicky velice citlivými tématy. Někdo tu hovořil o takzvaném McCainově dodatku, který se pokusil zrušit Jones Act. Naši kolegové z Washingtonu většinou říkají, že je to návrh, který se nesetká s úspěchem. V minulosti už takové pokusy byly a e, nikdy neuspěly. Samozřejmě ale je z toho vidět, že i v USA e, existuje opozice vůči té protekcionistické a restriktivní politice v námořní a letecké dopravě. Podle mě by tedy bylo správné podívat se do dokumentů, které jsou k dispozici v čítárnách a také z dosavadních diskuzí o sedmi kolech vyjednávání si určitě vyvodíte, vyvodíte že vynakládáme mnoho času a politického kapitálu na otázky dopravy. E, ještě e, nejsme u konce, ještě jsme nedosáhli žádného koncenzu s Američany ohledně toho, zda některá jejich omezení by měla být zrušena, ale e, nedá se to očekávat zatím vzhledem ke stavu vyjednávání. Já bych se vyjádřil k tomu, co řekl pan předseda. Ano, stále existují tradiční obchodní bariéry e, v dopravě. TTIP se do značné míry týká regulace, ale v dopravě máme klasické obchodní bariéry takové ty klasické, jako jsou omezení investic, e, pouze 20, omezení akcionářů, pouze 25% e, společnosti může vlastnit někdo, kdo není z USA. To je klasická obchodní překážka. Není to žádná regulatorní otázka druhé a třetí generace, o kterých mluvili kolegové. E, Totež Jones Act. Jones Act je typická obchodní bariéra. Nesmíte provádět určité operaci, operace například mezi dvěma americkými přístavy. Nesmíte provádět určité operace ve velice zajímavém eh, offshoreovém průmyslu. To všechno jsou klasické obchodní překážky na mnohem nižší úrovni, než je regulace. A to je velice citlivé téma. Eh, veřejné zakázky, to je další tradiční obchodní bariéra, kdy oni zkrátka uzavřou svůj trh a řeknou x procent infrastruktury Eh, in, nebo investic do infrastruktury musí pocházet z Ameriky. To je klasická obchodní překážka, která nesouvisí s regulací. Je to protekcionistické opatření, které také vzniklo v době hospodářské krize. Já bych tedy chtěl také upřesnit ten výrok, že neexistují v dopravě žádné tradiční obchodní bariéry. Abych to tedy schrnul, tak my si velice vážíme toho, že váš výbor zdůrazňuje důležitost dopravy v vyjednávání o ty typu a samozřejmě jsme pra- eh, ochotní vás pravidelně informovat o stavu vyjednávání, pokud si to přejete, eh, jak já osobně, tak někdo z vyšší úrovně nebo i z jiných oblastí, než je moje oblast služby. Velice eh, oceňujeme eh, to, že tlačíte, že že tlačíte dopravní témata. Myslím si, že bude těžké to politicky prodat Spojeným státům eh, i v svých kontaktech se svými americkými protějšky zdůrazňujete důležitost tohoto tématu pro politický kontext, který je pro TTIP velice složitý v Evropě v současnosti. Děkuji a nakonec má slovo Wim van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům. A zástupcům komise. Je také dobré, že společně navštívíme v únoru USA, což nám pomůže skoordinovat naše, naše pozici v rámci TTIP. Pokud jde o stanovisko, samozřejmě Na jedné straně je e, třeba řešit e, ty, ty, ty otázky obecné povahy, ale já jsem se tomu úmyslně ve svém stanovisku vyhnul protože si myslím, že o to ani tak nešlo. Také jsem eh, členem výboru pro mezinárodní obchod. A pokud jde o připomínku Basa Eckharta, já jsem mm, velmi opatrný v téhle oblasti, mm, zvláště pokud někdo mi vychodí více než jednou. Takže uvidíme, jak ty pozměňovací návrhy budou vypadat. pokud jde o moje liberální kolegy, myslím si, že je pozitivní, že se výbor pro dopravu setká s komisařkou Malstrémovou minimálně z toho důvodu, že bude možné, jak se jí politicky podpořit. Já jsem příliš velký rebel na to, abych mohl vést vyjednávání. Ale líbí se mi myšlenka jednání s komisařkou Malstrémovou. Slyšel jsem tady připomínky k transparentnosti, reciprocitě, standardům. A těším se na vaše pozměňovací návrhy. Komise, která nám doporučila, abychom častěji eh, zavítali do čtecí místnosti, to tedy mohu akceptovat. Děkuji, ale tady tam by měly být k dispozici úplně všechny dokumenty. To by určitě všichni přivítali. Takže luta pro pozměňovac, předkládání pozměňovacích návrhů je 5. února ve 12 hodin. A tím jsme skončili naše zasedání a přecházíme k setkání koordinátorů.